E Dobrý den vám všem, když nás nejsme ještě v plném počtu, tak začneme. Máme eh, velice náročný program, takže je dobře, abychom začali včas. První informaci, kterou vám chci říci, tak to je přijetí pořadu jednání. Myslím si, že pokud k tomu nemáte nějaké připomínky, tak můžeme považovat tento program za přijatý, aniž bychom tam zasáhli Nemám žádná sdělení předsedy pro vás speciální, takže musím, můžeme hned přistoupit k bodu 3, eh, což je první bod na našem eh, pořadu jednání. Je to balíček velice důležitý, který mm, byl odsouhlasen, eh, přijat komisí v loni na konci loňského roku a začíná svůj tedy meziparlamentární oběh po té, co byl přidělen do výboru Eh, Envy. My k tomu se musíme vyjádřit, takže dnes máme příležitost se seznámit s tímto celým balíčkem a bude tady sdělení a potom tady budou čtyři návrhy legislativní. My už jsme jmenovali příslušné zpravodaje k tomu. Eh, vysvětlí nám tento důležitý balíček, k němuž eh, se chceme vyjádřit v rámci našeho stanoviska. K tomuto balíčku tedy jsem řekla, že se vyjádří pan Pětomáky, který na to bude mít 10 minut a obecně nám pohovoří o tomto balíčku a potom eh, budeme mít diskuzi a můžeme s ním i vést tedy rozhovor. Děkuji za to, že jste k nám přišel do našeho výboru. Nevím, jestli jste tady poprvé, nebo jestli jste měl už jinou příležitost, nicméně předám vám slovo a pohovořte nám o tomto velice významném důvodu, eh, tématu. Děkuji. Děkuji. Dobrý den, dobré ráno všem zde přítomným. Jsem rád, že mohu prezentovat téma balíčku oběhové ekonomiky právě výboru ITRE. Máte pravdu, že se jedná nesmírně závažnou věc a zároveň i dobře načasovanou. Já jsem to připravil pro tento výbor. Pomohli mi kolegové z DG Envy a DG Grow a jedná se o ochranu životního prostředí, ale zároveň i o nové obchodní příležitosti a i o uchování konkurenceschopnosti. Vše se zakládá na námětu udržení hodnotné ekonomiky, inteligentnějšího, chytřejšího využívání zdrojů a snažíme se do toho zapracovat všechny konkurenceschopné nové náměty, abychom dokázali integrovat a symbioticky pojmout jak recyklaci, tak i výrobu. Dává to smysl po hospodářské stránce a už nyní jsme svědky mnohých eh, hráčů v průmyslovém odvětví, kteří se ujali oběhového hospodářství, avšak plného potenciálu dosud nevyužíváme. Podíváme-li se na eh, ta silná odvětví, která si dobře radila dokonce i v průběhu krize, Brzy zjistíme, že právě obohacené výrobky a služby, výrobky s přidanou hodnotou, inovativní, které eh, eh, generují méně CO2 a jsou vnímavější vůči životnímu prostředí. Musíme se zaměřit na eh, transformaci celé ekonomiky tímto směrem a Iniciativy Evropské komise, tedy strategie pro jednotný trh, strategie pro digitální jednotný trh, um, a energetická unie a můžeme vlastně i k tomu přidat Junckerův investiční plán, kapitálová unie. To vše povede ve svém součtu k průmyslové modernizaci. Pár nejdůležitějších bodů, jak si to představujeme po legislativní i nelegislativní stránce. Máme akční plán, snažíme se vše učinit soudržným eh, kruhem, okruhem, tedy propojit výrobu s řízením odpadového hospodářství. Nejdříve chceme zlepšit eh, směrnici o skládkách, směrnici o řízení odpadové politiky a myslím si, že ty cíle jsou um, reálné. 65% městského odpadu už bude povinně recyklovatelných, budeme mít limit strop pro skládky maximálně 10% a zároveň i striktní pravidla o toho, co se má eh, třídit. Eh, kromě těchto cílů se snažíme zlepšit obecný rámec řízení odpadového hospodářství. A by se podařil přechod na objevové hospodářství, nesmíme uvažovat o, odpadech jako rizikovém produktu, spíše naopak eh, musíme vše koncipovat tak, aby se z odpadu stala hodnotná surovina. Máme tedy sestavu návrhu. Nejdříve vyjasníme klíčové definice, abychom zlepšili jasné vnímání jak veřejných orgánů, tak i občanů. Pak přicházíme s návrhy změn jak pravidel pro výrobu, tak i pro eh, hospodaření odpady, aby vše mohlo probíhat symbiotičtěji. a za třetí chceme mít rovné podmínky pro všechny členské státy. Tím zlepšíme transparentnost všech povinných sektorů a vytvoříme rovné podmínky pro všechny, včetně malých a středních podniků. Pak máme skutečné náklady na recyklaci na konci životního cyklu. Tam chceme tvořit pobídky, aby design nových výrobků počítal s nejnižšími e, náklady. E, kromě legislativního balíčku týkajícího se odpadu musíme mít i správné regulační prostředí. To však samo o sobě nestačí. Právě proto přicházíme s akčním plánem, který se, který se bude snažit ještě lépe postihnout tu oběhovou stránku, ten aspekt ve srovnání s lineárním hospodářstvím. Eh, tam bych rád zdůraznil tři prvky. Za prvé propojení s politikou surovin. Eh, samotné zachovávání odpadu nestačí. Musíme umět nacházet mezi odpady ty nejhodnotnější materiály a suroviny, tedy získávání kritických surovin bude prioritou. Rovněž eh, chceme zvýšit tím bezpečnost dodávek a kvalitní materiál najde i trh. Zejména musíme mít možnost vytvořit jasné materiálové toky a kvalitní recyklaci. Zároveň se musí z těch materiálů stát komodita a to je třetí věc v rámci jednotného trhu. Vše musí fungovat nikoli pouze v tom lineárním hospodářském modelu, ale právě i v tom oběhovém. Tady se snažíme tvořit trhy pro druhotné suroviny a chceme přijít se standardy kvality. Zároveň Chceme mít i rámec prováděcích předpisů, který komise přijme na konci tohoto týdne, tak aby eh, všechny výrobky měly stejné podmínky, včetně živin získávaných z bioodpadů. Eh, vše se snažíme sladit s požadavky na uhlíkově úsporné hospodářství a i například živiny, které mohou být využívány v, v prostředcích eh, pro hnojiva a díky tomu budeme mít harmonizaci s pravidly, která už platí u e, biohospodářství a i s živým se může stát druhotná surovina. Rovně naše politika týkající se chemických e, surovin e, pomůže v lepší recyklaci i bioodpadu. A konečný aspekt to jsou hodnotové řetězce. Je nám známo, že průřezová řešení nebudou fungovat vždy a všude. Zde univerzální řešení není platné a proto chceme konkrétně se věnovat specifice každého hodnotového řetězce a mít upravené strategie. Například strategie pro plasty, dobrovolná opatření, která pomohou v stavebnictví recyklovat. Už jsme se do toho pustili, už máme návrh komise na radě a doufáme, že i zde se rozpoutá zajímavá diskuse. Jsme velice rádi, že právě výbor ITRE a rovněž i výbor ENVY má o tuto problematiku zájem a v tom akčním plánu jsou obsaženy i podrobnosti, harmonogram a komise se už zabývá prosazováním. Jedná se o intenzivní program, nabitý program, ale doufám, že společně s radou parlamentem se vše podaří dotáhnout do zdárného konce a doufám, že to pomůže evropskému hospodářství k ještě větší inovativnosti, konkurenceschopnosti a i udržitelnosti. Děkuji. Děkuji vám, pane Pitomaki. V omezeném čase se vám podařilo nám vysvětlit tuto tematiku a dát nám obecné informaci. A jste nás informoval o všech eh, možnostech a všech poznámkách, které k tomu existují. A nyní se obrátíme na naše zpravodaje. Každý bude mít tři minuty času. Jenom první, pan kolega Telička, který je zodpovědný za dvě první zprávy o elektrických eh, materiálech a o akumulátorech, ten bude mít dvakrát tolik času. Máte tedy čas, máte tedy slovo, prosím. Paní předsedkyně, děkuji vám a přeji pěkné ráno. Také zdravím pana generálního ředitele a děkuji, že jste se k nám dostavil. Ještě se chci vrátit eh, do té doby, kdy se komise rozhodla stáhnout návrh eh, z rady tehdy se tam objevilo určité vysvětlení týkající se i parlamentu, že tedy ta, to načasování nebylo úplně správné, že zapotřeby um, ehm, vytvořit lepší e, návrhy, ale jak si se to zablokovalo na radě. Pokud se znovu tento návrh zablokuje na radě, tak očekávám, že komise tentokrát bude dostatečně odvážná, bude s tím pod, pokračovat. Není to jenom potřeba, ale je to příležitost. Tady souhlasím s panem generálním ředitelem, že jsou tu dvě důležité částky, tedy environmentální a ta, řekněme, industriální. A je třeba využít této příležitosti, aby se vytvořil celý nový eh, sektor v průmyslu. Můj eh, postup tady v této věci nebo náhled je poměrně pozitivní. Uh, protože tady to vyžaduje nejenom zahrnutí všech úrovní zprávy od té místní úrovně, regionální, národní a pak celo evropské úsilí v podpoře tohoto, ale ta změna bude muset být provedena i na úrovni průmyslu a to je něco, co bychom si měli uvědomovat a zdůrazňovat a měli bychom se snažit tady přijít s pobítkami. A já jsem před nějakou dobou ostatně eh, napsal otázku na komisi, jak bychom měli vnímat ten návrh, týkající se finančních nástrojů, jak tyto by mohly být využity, jaký eh, mechanismus či metodika, jaké zaměření by tu bylo tady čistě jenom na recyklaci nebo jenom na ty produkty a podobně a zatím jsem tady neobdržel žádnou odpověď, ale opravdu bych byl rád, kdyby se ke mně nějaká dostavila. A co se týče té, eh, řekneme, slabší stránky tohoto balíčku, alespoň podle mého názoru, je, že se tak nějak soustředí na ty jednoduché cíle. Ten městský odpad, bych řekl, je poměrně menší součástí, řekněme nějakých 10% z celého objemu. A potřebujeme jasnou strategii pro průmyslový odpad a také případ ze stavebnictví. Já vím, že ono je to zmíněno ve směrnici, nicméně tady si myslím, že je to klíčové. Co se týče těch cílů pro skládky, tady velká část parlamentu asi bude nakloněna implementaci tohoto cíle aby eh, se opravdu neplýtvalo s cenými eh, zdroji, které v dnešní době jsou exportovány mimo Evropskou unii a, a jsou takovým základem pro, eh, řekněme, čínský a jiné průmysly. Takže je důležité tu mít legislativu například pro nulové skladování, to by byla dobrá eh, a, Jinak eh, ten text, který tu máme, můžeme nazvat jako méně ambiciozní, nicméně tady si opravdu cením toho přístupu komise, protože potřebujeme, aby i ti, kteří ještě tak nějak pokulhávají, aby se k nám připojili a proto potřebujeme vytvořit kvalitní kompromis a pak se zaměřit tedy na tu míru um, ambiciozního zapojení každého státu, abychom se dali všichni na jednu loď. Co se metodiky týče, tady určitě potřebujeme kvalitní data, to je zase jeden z těch eh, bodů, na které kladu důraz. Co se definice týče, tady bych chtěl celoevropskou jasnou definici. Myslím si, že tady na tom se všichni zhodneme. Nicméně já to vnímám tak, že eh, všichni aktéři tady po Evropě eh, ty definice navržené komisi považuji jako poměrně nejasné. Takže buď je tu problém komunikační, anebo bychom tu museli v první řadě tedy vyjasnit definice. Dále cíle, ty procentuální hodnoty, to tady není problém. Spíše bych se chtěl zeptat na to, odkud pocházejí tato čísla, co bylo podkladem pro jejich stanovení a jak relevantní jsou ty statistiky, s kterými pracujeme. Mimochodem, ty samotné statistiky by měly být také jasným cílem naší pozornosti. Pak eh, kvalita těch eh, dalších ehm, surovin, tady eh, pro ty sekundární suroviny, tady bychom také potřebovali kvalitní definici, tedy že ty materiály nejsou jenom vyprodukovány, ale dále tedy využity. Pak otázka zátěže. Ten návrh by neměl vést k dodatečné administrativní zátěži uvalené na členské státy a zejména tedy na podnikatele, což by mohlo nastat pokud by to byla ta reportingová povinnost, takže to nesmíme ztrácet ze zřetele. A co se týče digitálního reportingu, tady to může být velice eh, přínosná pomůcka, takže to bych zase chtěl zdůraznit. Opatření pro vypořádání se s recyklovanými materiály a ten trh pro sekundární suroviny, pokud tu máme tedy suroviny, tak je třeba zajistit, abychom je využili. Takže komise apeluje na tu potřebu vytvořit právě i trh pro ty sekundární suroviny. Na to se zase musíme soustředit. No a pak ještě paní předsedkyně stručně. Uh, k té C3, k tomu návrhu, tedy já jsem tedy zpravodajem a stínovým zpravodajem. Co se skládek týče, to je velice úzce spojeno se směrnicí o odpadu prostřednictvím definice odpadu, takže tady jenom odkážu na to, co už jsem řekl. Pak druhé propojení, mm, ten um, ty skládky a cíle pro skládky a sběr těch uh, sekundárních surovin. Tady si nejsem úplně jistý, jak bude komise postupovat v případě, že některé členské státy do stanovené lhuty nesplní ty cíle. Uh, a některé členské státy um, zatím na to také nenahlížejí příliš pozitivně. Pak elektronický odpad a ty vozidla na konci životního cyklu. Tady otázkou klíčovou je právě ten reporting, to znamená, měly by tu být ze strany podniku i kontroly kvality, ale zase neuvalovat dodatečné administrativní břemeno. Tady je důležité stanovit, kdo a jak bude provádět ty kontroly kvality. Paní předsedkyně, já vím, že jsem již překonal moji řečnickou dobu. Stále mám ještě otázky, ale doufám, že v budoucnu budeme mít více příležitosti prohloubit celé toto téma. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, to jsem právě chtěla říct. Dnes eh, nebudeme diskutovat, dnes naši zpravodajové nebudou diskutovat o návrzích, ale je to příležitost, abychom se mohli dotázat na komisi, abychom se zeptali eh, na jejich názor. Můžeme také mít kritické poznámky, ale budete mít ještě čas na to, abyste svůj, eh, svůj postoj potom vysvětlil. Budeme zřejmě diskutovat potom s komisí zřejmě v červnu o návrzích, takže nyní a nyní pan kolega Miroslav Poche, který je zodpovědný za eh, odpady. Mě ten prosincový návrh Evropské komise k oběhovému hospodářství příjemně překvapil a jak byste již zmiňoval, tak nový přístup k využívání materiálních zdrojů a lepší nakládání s odpady je opomíjenou cestou eh, ke zlepšení naší konkurenceschopnosti a k vytvoření nových pracovních míst. Ehm, ten návrh komise jde jednoznačně správným směrem, jenom bych rád ehm, eh, se zeptal na několik upřesnění některých ustanovení. Rád bych se zaměřil na konkrétní otázky, které u směrnice o odpadech vnímám jako naprosto klíčové. Eh, v prvním případě jsou to použité definice. Myslím si, že například pojem komunální odpad, tak jak je v návrhu vydefinován, dává prostě prostor pro různé interpretace a podobně matoucí je eh, také výklad v případě biologického odpadu. Eh, Namísto zpřesnění totiž komise jeho definici rozšiřuje, což může být velmi zavádějící při eh, provádění. Proto se chci zeptat, jestli komise bude výklad definic obsažených v této směrnici zpřesňovat, případně jak chceme zajistit jejich jednotlivý výklad. Jednou z hlavních priorit naší odpadové politiky musí být větší využití odpadu jako zdroje surovin. Eh, navrhovaný cíl recyklovat 65 komunálního odpadu je víc než reálný. Já bych dokonce byl raději, aby komise přišla s tím eh, návrhem podobně ambiciozním jako v roce 2014, eh, to znamená se 70 Ale samozřejmě je tu klíčová otázka, jakým způsobem budeme výsledky sledovat a vyhodnocovat. Také proto je zásadní naprosto přesně vysvětlit a definovat například přípravu k opětovnému použití nebo proces tzv. konečné recyklace. E, můj dotaz tedy také míří na výpočet dosahované míry e, recyklace. Podle mého názoru z návrhu směrnice není zcela jasné, co vše by mělo být do tohoto výpočtu zahrnuto. Chtěl bych, jestli byste mohl to okomentovat. E, na závěr bych rád položil dva dotazy vztahující se k novému článku 8a a k pozměněnému článku 9. V prvním případě se chci zeptat, jestli komise uvažovala o povinnosti zřizovat organizace za účelem uplatnění rozšířené odpovědnosti výrobců převzít odpad od spotřebitele i nad rámec požadovaných cílů recyklace a přípravy k opakovanému použití. Podle mého názoru by se výrobci, respektive ty pověřené organizace, měly postarat o veškerý odpad, i když v určitém období už dosáhly stanovených cílů a další odpad již nemohou spotřebovat nebo potřebovat. Odpovědnost za tento odpad totiž nemůže být přenášena na spotřebitele. V neposlední řadě je potřeba zpřesnit ustanovení k prevenci vzniku odpadu obsažená eh, ve zmiňovaném článku 9, stanovení kvantitativních i kvalitativních indikátorů je zcela nezbytné, proč ale komise navrhuje, aby se tyto cíle a ukazatele vztahovaly především ke komunálnímu odpadu, eh, když největší množství odpadů vzniká eh, v průmyslu. Poslední otázkou by pak bylo, zdali komise skutečně považuje za vhodné stanovit indikátory pro prevenci vzniku odpadů ve vazbě na množství energeticky eh, využitelného a k množství eh, odstraňovaného odpadu. Podle mého názoru to není úplně ideální řešení, ale pojďme o něm diskutovat. Děkuji předem za vaše odpovědi. Grazie, kolega Poke. Tempo. Eh, Výborně, do vteřiny jste respektoval čas, takže nyní pan kolega eh, Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl na úvod poděkovat eh, za projev eh, vyřčený ze strany komise a chtěl bych stručně říci, že jako celek tyto návrhy uh, bez pochyby obsahují určité takové pokyny a směry, které by nám měly ukázat tu tendenci a směrování oběhového hospodářství, tedy z toho lineárního na oběhové. To oběhové hospodářství abychom nestráceli ze zřetele eh, samotný název, má také svá omezení. Samozřejmě, že ten recyklační proces si vyžaduje to, abychom se bavili také o dostupných zdrojích energie. Přejeme si tím získat také finanční úspory, úspory na materiálech, na energii, nicméně rozhodně tu existují limity a to zdůrazňuje právě význam v rámci té hierarchie zprávy těch odpadů, upřednostňovat strategie jako redukci a prevenci, to v první řadě, a e, v systémech opětného užívání to ponechat, e, řekněme, na takovou druhou fázi, tedy otázku recyklace a opětného zhodnocování. Já jsem si tu připravil několik stručných otázek. Komise ve svých návrzích uznává určitou různorodost situací, které mohou panovat v různých členských státech. Tyto situaci, situace se týkají různých oblastí, kde je třeba tedy zvážit právě i ty různé eh, výpočtové metody a postupně přejít na, eh, na harmonizaci, sladit je. Tady eh, bych se chtěl zeptat, tedy vzhledem k tomu, že existuje strategie členských států, máme stanovené cíle, uh, a zakládáme se tedy na určitých kritériích, tak ale ta harmonizace, to sladěvání té metodiky bude mít určité podstatné náklady. A já bych chtěl vědět, jakým způsobem jste zvažovali tuto konkrétní otázku a pokud by bylo možné, tak eh, oznámit nám, jak to vypadá, jaké je to panorama v těch jednotlivých členských státech co se týče právě té výpočtové metody, kterou jste použili. A pak nezbytně tedy ty náklady, které eh, přinese právě ta harmonizace této metody. Komise ve svém návrhu dále uznává, že tyto změny a směrnice tedy postihnou celou řadu zúčastněných stran, ať veřejných nebo soukromých. Bude to mít podstatný dopad také na budoucí investice, které bude třeba vykonat. A já bych nechtěl hovořit jenom o těch budoucích investicích, ono se to týká i těch minulých a čerstvě nedávných. Tady vycházíme z určitých e, domněnek, ale já si myslím, že tady bude určitý počáteční náklad na přechod, s kterým je třeba počítat. Dále v tom návrhu jsou cíle, které v podstatě vedou správným směrem, ale spíše než nějaké cíle my si potřebujeme nadefinovat prostředky, způsoby, kterými jich dosáhneme. A já bych tedy na závěr chtěl říci, že musíme také vědět, jak se u tohoto budou používat strukturální fondy pro investice, aby se podpořil tento přechod na ty nové stanovené cíle eh, z těchto eh, textů směrnic. Děkuji. Kolega Ferreira. Děkuji kolegovi Ferreirovi a nyní můžete eh, se zúčastnit této diskuze podle frakcí. Dvě minuty na každý příspěvek. Kolega z EPP. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, děkuji panu Peltomakimu. Za EPP. No, kdo by mohl mít námitky proti snižování objemu odpadů. To si přejeme všichni. Otázka však zní, jak toho co nejlépe dosáhnout. Můžeme to buď striktně upravovat předpisy, anebo tvořit pod, pobídky jeden z řečníků už se o tom zmínil, důraz na pobídky nelze podcenit ani u podniků, ani u jednotlivců. Tady se jedná o klíčovou záležitost. Abychom těch cílů dosáhli, pokud budeme pouze striktně předpisy upravovat a posléze případně trestat, tak toho nezosáhneme protože my potřebujeme, jak aby se průmysl rozvíjel, tak aby byla tvořena pracovní místa. A zároveň potřebujeme snižovat odpady. Já mám ještě minutu a deset vteřin, takže zopakuji to, eh, pobídky, ale už to zkrátím a dám prostor ostatním. Eh, děkujeme kolegovi za, eh, za eh, jeho příspěvek a nyní kolega z sociálně demokratické frakce. Děkuji. Ano. Děkuji za tuto prezentaci. Zásadní principy objevového hospodářství, to není novinka. To už bylo přirozené u těch starších generací před námi. Co je ale nové, je skutečnost, že se postupně dospělo k takové kultuře eh, zbytečných věcí, již se potřebujeme zbavovat a zároveň, že už se o to zajímá i průmysl. Eh, proto se musíme ponořit do té problematiky, abychom proaktivně řídili tuto realitu. Já se chci soustředit na obaly a odpady. Z důvodu obalů. V příliš mnoha oblastech jsme svědky toho, že obaly jsou všude a je to součástí každodenního života a přístup k tomu, jak nakládáme s odpadem, se musí změnit. Měli bychom začít už na úrovni designu. Například spotřebitelé nesnáší, když je něco obaleno před příliš či nevhodně. Pak máme samotnou povahu odpadu z pohledu, jak jednoduše je recyklovatelný. Tady bychom měli upravit eh, pobídky tak, aby vše bylo nastaveno na opětné použití či jednoduchou recyklaci. Tedy opětné použití, to by rovněž mělo patřit do všeho a pak ještě i standardy, jednotné standardy pro recyklaci. A další věc, která tam nesmí chybět, která by měla být srdcem té legislativy, je měnit způsob chování, stimulovat ekonomiku právě takovými standardy. O níž zde hovoříme. Děkuji. Děkuji eh, kolegyně Moody. A nyní myslím, že pro ECR nikdo se nepřihlásil, takže přijdeme k frakci ALDE. Kolega Federli, děkuji. Děkuji. Eh, Určitě existují velké výhody, že existují různé výhody. Osobně si myslím, že jsou zde velké finanční výhody a velké výhody pro životní prostředí, pokud budeme mít takováto pravidla. A potom, jestli členské člány budou mít dobře funkční systémy, můžeme z toho opravdu vyvodit mnoho eh, výhod a budeme mít určitou rovnováhu na úrovni normativy Evropské unie a budeme moci i eh, zhodnotit ty systémy, které fungují dobře v některých členských státech. Musíme zdefinovat zcela jasně naše cíle, abychom věděli, že i řízení funguje dobře i v soukromých podnicích. A Nesmíme ale vytvářet obchodní překážky mezi jednotlivými zeměmi. Máme velký ekonomický potenciál, hlavně v oběhovém hospodářství, při znovém opětném užívání odpadu. Ale E, nesmíme podporovat monopoly, nesmíme vytvářet nové překážky a bariéry mezi členskými státy. Musíme tedy podporovat e, účinné řízení tohoto procesu tak, aby bylo možné opětně používat naše zdroje. A poslední bod, který se mi zdá důležitý, je e, ten, který mi dělá trochu starosti. Na úrovni Evropské unie se hovoří o tom, jak používat surovin takzvaný eh, cascading principles, to znamená ty eh, kaskádové principy. Neměli bychom rozhodovat zde o tom, jak se budou používat suroviny. Musíme naopak eh, vytvořit rovnováhu, takže ten, kdo opravdu něco vyrábí, tak má potom určité, určitý subjekt, kterému to bude prodávat. Například vzrůstající bioekonomii eh, v lesnictví. To je výborná věc, ale kdo se v tomto, kdo se v tomto eh, angažuje, tak potom musí vědět, komu bude prodávat. Děkuji. A nyní zelený kolega Javor. Javor. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat komisi za prezentaci tohoto balíčku. Myslím si, že tu máme velice silný počáteční bod, tedy věříme tomu, že potřebujeme efektivnější ekonomiku, co se týče uh, zdrojů, tedy tu oběhovou ekonomiku, což bude důležité pro vytváření životního prostředí a stejně, eh, vytváření pracovních míst a stejně tak to splní i podmínky stanovené pro ochranu životního prostředí. Nicméně myslím si, že stále ještě komise tak nějak neplní ty své sliby, kdy eh, slibovala být ambicioznější již v tom prvním balíčku v roce 2014. Co se týče těchto balíčků, tak tady vnímáme, že u toho nového balíčku nemáme žádné cíle pro obecné snižování použitých zdrojů, právně závazné eh, pokyny, například pro ty eh, vozidla na konci životního cyklu nebo pro městský odpad. Tady došlo k snižování z těch, eh, na těch 30% z původních 40%. Stejně tak určité druhy odpadu zase došlo k snižování a footprint eh, poměřování, tady taky podobné návrhy jsou plně vytrácejí. Dále je to slabý návrh pro oddělený sběr odpadu. A určitě jsou tu i určité pozitivní vývoje. To je jeden z těch důvodů, proč komise tedy předložila nový návrh, ve kterém se také odráží ta stránka produkce ale já jsem přesvědčen, že ehm, je tu poměrně málo naplánovaného a zeměna se to soustředuje tedy na transformaci, ale je třeba eh, sem zapojit do tohoto hodnotového řetězce všechny aktéry, ale samozřejmě nejsou to jenom špatné zprávy z hlediska životního prostředí a udržitelnosti, nicméně odhaduje se, že Potenciál pro vytváření nových zelených eh, pracovních míst v Evropě je nižší díky tohoto to, eh, díky tomuto balíčku než eh, díky tomu předchozímu prvnímu balíčku předloženému komisi. To znamená, to všechno odkládá transformaci evropské ekonomiky do opravdové zelené ekonomiky zelených pracovních míst a efektivního užívání zdrojů. A pak ještě jednu připomínku paní předsedkyně. Uh, zazněla tu otázka významu těch pobídek, srovnání eh, legislativních textů, ale pokud to srovnáme s jinou oblastí, jako je energetická efektivita, což je také důležité, tak tady máme zkušenost, že za poslední dekádu všechny ty nové vývoje v oblasti energetické efektivity uh, byly eh, učiněny díky regulaci a zacílení. A pokud eh, toto nebudeme brát v potaz, tak samotné pobídky nás nepovedou ke splnění našich cílů. Děkuji a nyní novému kolegovi dáme slovo panu kolegovi Kohlíčkovi, takže je to kolega, který eh, zastupuje zesnulého kolegu Randorfa, kterého jsme měli všichni velmi rádi. Máte slovo. Bohužel kolegu eh, Ransdorfa nenahradím, protože nemluvím 20 jazyky, nemám ani v hlavě eh, chodící encyklopedii, ale eh, stručně k materiálu, který probíráme. Za prvé, máme zde určitý návrh, který existuje a byl zaveden do chodu. Je to Tepferu zákon v Německu. Já jsem přišel z průmyslu, na rozdíl od řady mých kolegů vážených. 20 let jsem pracoval ve sklárně, Eh, řadu let jsem řídil ocelárnu a v poslední době jsem pracoval v keramičce, takže o recyklaci odpadu lecos vím. Eh, Tepfru zákon, když byl zaváděn v Německu, tak jsme se tomu smáli. Říkali jsme si, že to nebude fungovat a podívejte se, funguje to. Čili to je určitý systém, jakým způsobem může národní stát eh, přistoupit k řešení větší recirkulace různých odpadů. Za druhé, existuje zhruba 256 druhů různých odpadů. Eh, Není komunální odpad, který je opravdu jenom malý, malou částí a je třeba se soustředit právě na ty velkoobjemové odpady, tak abychom je postupně eh, likvidovali a nebyly eh, odpady, ale byly to druhotnými surovinami, jak se říká v tomto balíčku. Výrobky je třeba navrhovat tak, aby usnadňovaly separaci materiálů. Konec konců to je už Eh, řadu let eh, v platnosti eh, směrnice, která byla přijata dokonce i tímto parlamentem před dvěma obdobími zhruba a myslím si, že tam jsme moc nepostoupili. Za čtvrté, procento recyklace musí být jako dosud u určitých materiálů už je, například je to papír, sklo, kovy, plasty a postupně by mělo stoupat. Takže jestliže návrh komise je mírnější, než byl původní návrh v roce 2014, doporučuji tam doplnit určitý náběh eh, u těch jednotlivých eh, druhů materiálů, tak abychom si řekli, mm, co je zkousnutelné. Jsou státy, které mají eh, ten systém recirkulace velice dobře vybudován, jsou státy, kde je to zřejmě ještě v začátcích. Pak tu máme další věc, kterou se balíček nezabývá, to je odstranění odpadů prakticky nelikvidovatelný ze životního prostředí. Když přijdete na některé pláže ve Středomoří nebo i na některé eh, v umělé nádrže uvnitř eh, evropských států, vidíte tam kousky plastů, vidíte tam úlomky polystyrenu a eh, i tímto bychom se měli zabývat. A poslední, obchodní překážky při pohybu odpadů Eh, tady pozor na vývoz odpadů do chudších zemí, protože to je velmi nebezpečné i v rámci Evropské unie a už se to děje že některé bohaté státy vozí třeba do Afriky své odpady. Takže abychom si to nezadělali tady uvnitř Evropské unie. Děkuji. Skončili jsme tedy příspěvky podle frakcí a nyní další požadavky. Eh, stínoví zpravodajové tedy. Rada bych dodala, že zde je přítomen také eh, funkcionář z DG Envy, pan Langedorf. Pokud zde budou specifické dotazy k nějakým eh, otázkám, které se týkají životního prostředí, tak vy budete moci zodpovědět tyto otázky. Je tedy možná užitečné vyslechnout si eh, tyto příspěvky a potom eh, to bude užitečné při schvalování tohoto balíčku. A nyní kolega Royle, který je také stínovým zpravodajem a bude mít dvě minuty na svůj projev. Děkuji. Já jsem naslouchal tady tomu úvodu a připadá mi velice obecný. Ano, oběhové hospodářství je fajn, je to velká šance, ale to my už dávno víme. A ukázalo se i z těch příspěvků do diskuse, že bychom chtěli vědět více, do jaké míry, kde, jak. Já nemohu vůbec totiž ani pracovat s tím, zda je to ctižádostivé nebo ne. Totiž tady jde o ctižádostivost ohledně prosazování, ale rovněž i ctižádostivost ohledně nějakého snu, nějaké vize. Musíme být rozumní, musí to být prosaditelné úplně všude v Evropě. A rovněž nesmíme ty, kteří zatím zaostávají, nesmíme jim klást před oči nesplnitelný cíl. cíl. Tedy já mám otázku, kde je hranice pro komisi v tom, nakolik by měl do toho zasahovat stát? totiž eh, chceme zasahovat do ekonomiky, no určitou měrou chceme pobízet, ale do jaké míry? Eh, uděláme z toho pak státní hospodářství, když budeme vše regulovat takovým způsobem, že už nikdo nemůže se odchylovat či si řešit něco eh, svým vlastním způsobem a pak se táží, jakým způsobem jste dospěli k těm číslům, které zde prezentujete. To v těch podkladech nevidíme. E, nemohu projít všechny zprávy, ale je tady mnoho otazníků. Další věc. Přednesli jste zde, že e, se musí zohlednit rozdíly mezi členskými státy. Jak? Jakým způsobem to chcete dělat? Je pravda, že v každém členském státě je situace totálně odlišná a je těžké všechny poměřovat stejným metrem Některé členské státy už toho udělají hodně a mohou se pustit ještě do dalšího, ale na druhé straně, eh, pokud eh, k tomu budeme přistupovat takto odlišně, tak ti v čele pelotonu už nebudou mít žádné pobídky jít dál. Tedy já bych chtěla vědět, proč eh, počítáte s takovými to velkými rozdíly u každého členského státu. Jarek nyní, děkuji. Děkuji já bych začal varováním. Varováním ke komisi k tomu, jak jste nadšenými recyklátory. Na druhé straně se mi líbí konstatace toho oběhového hospodářství. Tady totiž se ale jedná o dvě úplně jiné koncepce a já půjdu dál jednoduchá recyklace se vůbec nevyplácí. O to jde a proto máme problém s tím, abychom z toho znovu mohli čerpat případně suroviny. Proč? Podívejme se na to z pohledu například eh, techniky procesů. Já jsem inženýr povolání, takže zde mohu teoreticky vše popsat. Pokud máme primární suroviny, tak eh, máme takzvanou exergi, čili dodatečnou energii. Ale jakmile jsme už něco vyrobili z těch surovin, tak se nám sníží energetická úroveň. A pokud jej budeme dále transformovat, tak dospíváme k entropii. Pokud se chceme, chceme tedy vrátit do původního stavu, tak bychom museli investovat do tohoto procesu mnohem více energie, abychom i zcela jednoduše recyklovali. Recyklace se nevyplácí. Na druhé straně, a to je velice závažná záležitost, je možné ty materiály začít využívat jinak. Můžeme například staré pneumatiky, tam je absurdní je recyklovat. Na druhé straně takovou pneumatiku můžeme semlít, dát tam poliuretan, co by pojivo a můžeme přijít s úplně novými výrobky. Stejně tak je to u ocely a nejhorší na tom je elektronický odpad. To není tak jednoduché, že si jenom spočítáme, kolik je tam materiálu. Ano, oběhové hospodářství to je dobrá věc, ale nesmíme se věnovat pouze recyklaci v rámci toho. Děkuji. A budeme pokračovat, dáme přednost eh, stínovým zpravodajům, takže kolega Vikunen. Děkuji, paní předsedkyně. děkuji panu Peltomakimu za dobrou prezentaci. Oběhové hospodářství má určitě dobré pozitivní přínosy pro Evropu. Máme tu miliony tun odpadu, které každoročně můžeme v Evropě recyklovat. To znamená, jsou to důležité cíle, které si stanovujeme pro životní prostředí, pro ekonomiku, pro podnikání tady mnoho příležitostí, to už to zaznělo. Největší výzvou ale je mít takové cíle, které budou dostatečně ambiciozní, ale budou také reálné a budou vytvářet pobídky pro společnosti, aby investovali. Rizikem tady totiž je, že budeme mít takové cíle, které omezí podniky a nebudou pobízet ty podniky, aby nakládali s odpadem efektivně. To je to největší riziko nové legislativy. Musíme používat opravdu přístup, který bude nakloněný eh, k trhu, abychom byli efektivní. A chtěla bych se zeptat pana Peltomakyho, Členské státy používají odpad odlišným způsobem. Například ve Finsku už několik desítek let máme velice kvalitní systém sběru lahví. Kolem 80% plastových lahví se navrací, 100% skleněných lahví se opětovně užívá, takže Eh, bylo by dobré, kdyby se v tomto návrhu objevily i dobré eh, postupy z členských států, kde to funguje. Do jaké míry pak ty národní rozdíly mohou být brány v potaz. Cílem tady je mít jednotný trh, také i z hlediska odpadu, takže mohou ty hodně odlišné národní praxe být vzány v potaz ve chvíli, kdy se kalkuluje to celkové množství. Děkuji, kolega Zuríňo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za prezentaci panu generálnímu řediteli. Ten balíček oběhového hospodářství je velkou příležitostí pro Evropu, aby naše hospodářství bylo konkurenceschopnější a také, abychom zároveň posílili udržitelnost hospodářskou i environmentální. Co se týče směrnice o Eh, odpadech, kde jsem s novým zpravodajem. Tady eh, je důležitá míra recyklace, abychom byli tedy úspěšní. Pokud se nám podaří hodně recyklovat, a pokud si stanovíme a splníme ten cíl 65% do roku 2030, tak bude určitě jednodušší dále postupovat. To je důležité, aby tedy celý tento systém fungoval. Evropská komise počítá s e, příspěvky z horizontu 2020, abychom byli schopni v této oblasti opravdu e, splnit e, stanovené cíle. Je důležité ale se bavit tedy i o možnostech, jak vše financovat. A pak je tu další prvek uplatňovat subsidiaritu, ale v takovém opačném směru, tedy pokud členské státy nesplní cíle, tak tady Evropská unie může hrát roli a bude vyžadovat tedy plnění těch cílů. Ale reakce může být taková, že tu bude nedostatek politické vůle nebo nedostatečné pobídky, to už zmínili někteří kolegové. Takže já si myslím, že co se financování týče, tady nepotřebujeme jenom ta vznosná vysoká čísla, ale určitou roadmap, nějakou tu cestovní mapu, mapu, kde to bude vše řádně popsáno a já jsem přesvědčen, že komise, pan generální ředitel bude schopna sestavit tady tu cestovní mapu, že tato bude rozšířena, zveřejněna a pomůže nám splnit ty cíle, které si přejeme splnit. Děkuji. Slovo kolego, kolegyně Zabrovské. Děkuji, paní Děkuji paní předsedkyně a děkuji za informace, které nám poskytl pan generální ředitel. Moje první otázka se týká situace v členských státech, která je velice odlišná. Estonsko, Řecko, Chorvatsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Slovensko mohou dostat pět dodatečných let pro splnění těchto cílů. Mohla by nám komise objasnit více dopodrobna tu situaci ve všech členských státech a konkrétně, jak jaké investice se provádějí proto, aby se splnily ty navržené cíle, eh, cíle navržené směrnici. Druhá otázka, ta se týká odlišných kategorií odpadu. Já chápu z toho návrhu, že 1,6 miliard tun nebylo znovu využito či recyklováno a proto se tak nějak ztratili. Jsou ty kategorie odpadu je v těch kategoriích něco, co můžeme upřednostnit a z hlediska i technologického, jaké možnosti máme pro jejich recyklaci? Poloru. Děkuji, Poloruby. Děkuji. Děkuji za veškeré snahy v oblasti oběhového hospodářství, zejména z pohledu efektivity. Všem nám určitě záleží na tom, aby konkurenceschopnost uh, a život občanů souvisely s nejlepší možnou efektivitou toho úsilí a velká oblast toho, že se zabýváme i udržitelností, je i oběh vody. Vodní zdroje, jak to zde vypadá například v tématu čistá voda pro občany a především i čištění odpadových vod i tam se hovoří o takzvaném urban mining, čili filtrování, odfiltrovávání hodnotných látek. I to by mohla být závažná důležitá oblast, kde by komise mohla něco udělat. Sí, la parola ora. Ano. A nyní slovo kolegovi Puncetovi. Děkuji, dobrý den. Ráda bych řekla, že stanovat strategie a procenta považujeme za nedostatečné. Myslím si, že komise by se měla více zapojit, protože pokud to necháme pouze v rukou členských států, tak stanovení nějaké strategie či procentuální hodnoty mnohokrát není vůbec efektivní. My si to myslíme proto, že eh, recyklace, oddělení odpadů je odlišné v jednotlivých členských státech, včetně uvnitř jednoho státu region od regionu se to může lišit. A víme, že někdy vysoké procento uh, E, recyklace tedy existuje, že lidé tedy recyklují, ale to procento reutilizace je pak velice nízké a to proto, že i ten odpad je heterogenní, špatně se hned na úvodu rozděluje. To znamená, že tato surovina recyklovaná je víceméně špatná a nemůže se znovu používat. A to je špatné pro to objevové hospodářství. E, kolega z Německa i z Finska hovořili o těch praxích z různých zemích. A já si myslím, že je naprosto zásadní, aby se komise snažila tady v tom, aby ráda bych věděla, zda počítala komise tedy e, krom kromě té směrnice, kde stanoví cíle, nějaký plán na rozvoj, kde se prostě stanoví, jak postupovat, jaká určitá kritéria, jaká minima, prostřednictvím kterých učinit ty kroky, kterými se dosáhne toho cíle. Protože nechat to jenom na členských státech, tady víme, že to často prostě nefunguje a někde se prostě nerecykluje efektivním způsobem. Děkuji a poslední, kterého tu mám zapsáno, je Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze ráda poukázala na tři krátké záležitosti. Za prvé, máme stále více důkazů a materiálu, se kterými přicházejí například evropské agentury týkající se bezpečnosti práce a e, toho, jak by mělo probíhat to kolo, ten oběh. A to musíme brát v úvahu. Nikoli pouze růst, pracovní místa, ale rovněž i kvalita těch pracovních míst a případná rizika, která budou plynout z širž, šíře koncipované recyklační agenty po celé Evropě. Za druhé, mý voliči se zabývají otázkou ve Spojeném království, že totiž některé velice pokročilé země a těm musíme zatleskat, že mají tedy už sofistikované systémy recyklace, mohou být překážkou uh, v oblasti obchodu na vnitřním trhu. Tedy v tom balíčku oběhové ekonomiky musíme zajistit určité kompenzační prvky, například recyklace lahvy, se nestává blokujícím prvkem pro účast na vnitřním trhu. A třetí věc, chci podpořit cíle a trh pro druhotné suroviny. Tady se rozhodně musíme zabývat otázkou, že my vyvážíme mnoho surovin, které bychom měli umět lépe u sebe doma recyklovat. Právě podporou inovací, které by zajistily dlouhodobější budoucnost mnohým našim průmyslovým odvětvím, tedy propojení industriální strategie s určitými základními odvětvími, se znov, opětným využíváním recyklovaných materiálů, tvorbou nových surovin a tak dále. Dobře, uzavřeli jsme tedy všechny eh, příspěvky. Je tady o mnoho otázek a máme málo času na odpovědi. Takže dám zase slovo panu Peltomakio, který se bude snažit sloučit tyto dva aspekty a Prosím všechny, abyste byli struční. Máte slovo. Děkuji. Bylo tady mnoho, jak komentářů, tak otázek. Zdá se, že rovněž se některé záležitosti dají se skupit, protože se opakovaly. Totiž do jaké míry budeme pracovat s pobídkami a jak to vyvážíme s předpisy. Když komise se pustila do toho přeskumu a přišla s akčním plánem kromě legislativního balíčku, tak se snažila dosáhnout situace, že kdykoliv saháme k legislativním nástrojům a máme určité i závazné cíle, musíme zároveň pracovat s vědomím, že máme určitý kýžený efekt například tržní poptávky a jakým způsobem pomůžeme všem, aby se připojili k té iniciativě. Tedy komise nyní navrhuje skombinovat jak regulatorní zásahy, tak i hoznotové řetězce, které by měly fungovat optimálním způsobem proto chceme počítat se specifikou určitých modelů. Další otázka, která se neustále opětovala, do jaké míry chceme brát ohled na rozdíly mezi členskými státy. No to byl právě důvod, proč jsme se tam snažili zavést určitou flexibilitu. Komise v tom druhém kole toho balíčku navrhuje aby bylo vzato v potaz a i oficiálně to, že každý stát se má snažit, ale začíná z jiné startovní čáry. A právě tady u recyklace zejména záleží na tom, abychom dospěli ke tvorbě vnitřního trhu. Máme rovné podmínky mezi hospodářskými subjekty přes to, že zavádíme tu flexibilitu. Další otázka se týkala monitorování. Tady se snažíme zavádět jednoduché a zároveň účinné monitorování v rámci jednotného rámce, bezpečnost dodávek pro klíčové suroviny, to bude jedna věc, generace odpadů, řízení odpadů, obchod s druhotnými surovinami a pak eh, i obchod s neunijními zeměmi. Je to výzva a kdykoliv slyším, že někteří z vás nejsou spokojeni například s definicemi a jak pak budeme určité věci vypočítávat. No, tady se komise opravdu snažila to sepsat zcela jasně, zavést jasnější prvky a chceme zároveň zajistit, aby ty nástroje, které mají být využívány, byly využívány konzistentně a komplexním způsobem, důsledně. Pak, jak budeme používat těch toků materiálových. Tady si uvědomujeme, že výzva spočívá v tom definovat interface medy, mezi legislativou týkající se výroby, týkající se odpadu a týkající se například chemických aspektů. Tady ještě ten balíček není zcela hotov, ale rozhodně se budeme i tím zabývat. Další otázka na efektivitu právní úpravy a stanovování cílu. Když pracujeme s energetickou účinností, tam máme příslušnou směrnici, Můžeme tedy říci, že už máme k dispozici určité jak regulatorní, tak i jiné možnosti a soustředíme se na určité typy produktů. Ano, kdykoliv bereme v úvahu, jakým způsobem stejný typ legislativního nástroje může být využít pro efektivitu zdrojů, tak eh, k tomu sáhneme. Dále zde byla celá řada jiných otázek Máme zde kolegy nikoli pouze z DG Pro, ale i z DG Envy. Je tady tolik podrobných otázek, že bude třeba tomu věnovat více času a ještě to mm, rozstřídit na odvětví a tak dále. Ale obecně můžeme mít za to, že ten balíček odráží obecnou akceptaci, přijatelnost pro všechny zainteresované strany. Všichni, eh, kdo sledovali veřejné konzultace, když byl ten balíček přijímán, tak zažil, že ta reakce byla eh, téměř výhradně pozitivní, ať už se jednalo o nevládní organizace, celý hodnotový řetězec, představitele výrobní sféry. Samozřejmě, že každý se soustředoval na to, na čem mu záleží, na jiné stádium v tom modelu, ale dnes můžeme být víceméně jistí, že u toho rámce máme opravdový prostor pro zohlednění specifik, otevřených otázek, proto abychom se mohli věnovat postupům. U toho monitorování tady máme plán abychom v nejbližších pěti letech pokryli všechny otázky, jak nadefinovat, jak poměřit, jak vyhodnotit to, jak ten balíček přispěl. Děkuji, panu Peltomakimu, jak jste již řekl, je tady ještě spousta nevyřešených otázek a budeme mít možnost se k ním vrátit v příštích měsících. I když jsme to neměli na programu, vzhledem k tomu, že máme pár minut k dispozici, tak bych ráda dala slovo ještě třem zpravodajům ke konečným poznámkám, eh, pokud chcete, čili kolega eh, Telička, Poche a Ferreira. Jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že v tuto chvíli tady souhlasím s panem Paltomakem, že některé věty, věci tady jsou příliš detailní na to, abychom o tom pohovořili za jednu minutu. Já doufám, že se sejdeme ještě v podobném formátu anebo bilaterálně, eh, takže nyní nebudu o ničem hovořit. Velmi podobně, jenom asi dva komentáře. Jeden je, že bychom se opravdu měli mnohem víc zaměřit na eh, problematiku odpadů ve stavebnictví. Ehm, to, eh, to v té analýze chybělo a já si myslím, že to je velmi důležité a bude velmi obtížně rozlousnout oříšek, ehm, co se týká pobídek a, a jejich kvantifikace, ale to, to nechme na další technická a stínová jednání. Děkuji. Kolega Ferreira. Kolega Ferreira. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych chtěl poděkovat za všechny přispění do diskuze. My určitě ještě tuto diskuzi prohloubíme. Já bych tu jen nyní zdůraznil dva aspekty. Ten první se eh, týká toho, že co tu zaznělo, že je zásadní, tedy ty pobídky. Nestačí si jenom nadefinovat cíle, ale zejména prostředky, kterými jich dosáhneme. Takže tady tuto obavu bych tu chtěl zdůraznit, protože se nezdá, že to, co bylo učiněno v této oblasti, by bylo dostačující. A za druhé, co se týče konkrétně obalů, a určité zmatení, které tu může panovat mezi koncepty, jako je spotřebitel, znečišťovatel plátce nebo spotřebitel plátce. Tady si myslím, že bude určitě zapotřebí tyto koncepty objasnit, aby ty Eh, dopady na životní prostředí náhle, nada, následně nevedly i k určitým sociálním dopadům. To bychom si určitě nepřáli. Měli jsme tedy širokou diskuzi. Eh, práce budou pokračovat eh, podle programu. 14. a 13. června se bude diskutovat návrh tedy stanoviska a 16. června vyplní, vypadá lhůta Eh, pro předkládání návrhu A pak se bude hlasovat v plenárce. Nyní tedy můžeme předpokládat tuto fázi prací za uzavřenou. Děkujeme panu eh, řediteli a doufám, že se s ním setkáme při dalších příležitostech. Děkuji. Jenom minutu změníme naši diskuzi. Přijdou k nám tři výzkumní pracovníci, eh, které prosím, aby zasedli k našemu předsednickému stolu. Euh, no Takže budu hovořit ze svých lavic. Budeme se zabývat eh, studií o provádění směrnice o energetické účinnosti článku 7. Jedná se o energetickou účinnost. Eh, dnes v parlamentu nám svoji výzkumnou práci předloží eh, tyto lidé. Jenom dvě připomínky, zatímco prosím naše hosty, aby se usadili. Ráda bych vám chtěla říct, že možná to víte, dnes eh, se budeme zabývat třemi studiemi, které byly objednány naší eh, službou pro výzkum parlamentní. Je to služba, eh, kterou bychom měli používat možná trochu více a která dělá úžasnou službu. A tyto studie se týkají eh, nejenom našeho tématu, ale jsou to propedeutické materiály, které nám pomohou a mohou přispět k tomu, abychom studovali eh, právě zprávu kolega Pipera, o níž se budeme bavit v příštím bodu našeho programu jednání. Budeme moci tedy z těchto studií získat i mnoho pokynů pro naši legislativní práci. Máme 30 minut eh, pro tento bod na pořadu jednání. Prosím všechny, aby eh, respektovali čas, který máme, ale aby to zároveň neovlivnilo jasnost jejich výkladu. První bude hovořit pan profesor Christian Egenhofer, to je eh, člověk, který pracuje v Centru pro evropskou politiku studií a bude hovořit právě o eh, začlenění článku 7 této směrnice o o energetické účinnosti. Děkuji vám už dopředu za vaši práci a určitě vám děkuji za jasnost vašeho přednesu. Děkuji. Předávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat za pozvání ze strany Evropského parlamentu. My jsme vypracovali tuto zprávu um, na základě stanoviska zúčastněných stran ohledně tedy implementace článku 7, směrnice o energetické efektivitě, což jsou tedy ty povinné režimy plus alternativní opatření. Je to kvalitativní průzkum, není statisticky reprezentativní prací, což je důležité mít na paměti. V podstatě tedy, co jsme tu učinili, zeptali jsme se, eh, nebo položili jsme celou řadu otázek nejrůznějším subjektům o tom, jak tento režim funguje, jaké jsou tu překážky a jak je překonat. Takže jak je ten nejlepší postup a také jsme se dotazovali na ty nejhorší uh, a, a na koho jsme se obraceli? V podstatě tedy subjekty, které působí na trhu, to znamená lidé, které byste v Bruselu mohli nazvat ekolobisté, jako ale také celou řadu výzkumníků. A celkem rychle z toho vzešlo, že otázka energetické efektivity, to je celkem malá oblast, nějakých 60-70 lidí, kteří o tom mají nějaké informace. Takže mm, provedli jsme takové dvojí eh, interview, jedno na úrovni EU a pak jsme se dotazovali také expertů z členských států a zaměřili jsme se na následující země Bulharsko, Dánsko, Německo, Řecko, ehm, Polsko, Španělsko, Nizozemsko, Spojené království a ještě dodatečné informace, které nebyly kompletní z Rakouska a Itálie. To probíhalo 6 týdnů a dohromady jsme hovořili s 53 lidmi buď po telefonu nebo online. A já bych vám nyní rád tedy sdělil eh, ta hlavní sdělení. Eh, jsou, řekněme, náhodná, odrážejí uh, také celou tu škálu rozsahu, ale to určitě chápete. V první řadě existuje mnoho informací, dostupných údajů na úrovni EU, z úrovně EU, z členských států, v té analytické komunitě, tedy mezi vědci, ale i jinými subjekty, to víte. A to podle mého názoru je výsledkem toho eh, financování výzkumu jak ze strany EU, tak ze strany členských států. Takže máme tady tady to společenství pro výzkum energetickou efektivitu. Ta druhá věc, nebudu zacházet do detailů, že téměř všichni se shodli na tom, že tento režim energetické účinnosti je smysluplný, mělo by se v tom pokračovat a existuje vysoká míra podpory a mělo by se s tím pokračovat zároveň, ale s alternativním opatřením. Aby to fungovalo, to je třetí věc, tak bylo téměř od všech jasné, že ta takzvaná sunset clause, ta doložka ukončení v roce 2020 by měla být odstraněna, protože uh, pokud se to zastaví v roce 2020, ač je to naplánován dlouhodobě, tak to nebude smysluplné. Za čtvrté, myslím si, že už asi nemám moc času, takže stručně. Ano, je stále velice složité, eh, jak si těžit prostředky z energetické efektivity. Lidé s tím mají potíže a dodávka ve většině členských států tento prvek není zahrnut do energetického smlouvání. A v tomto je ten podnikatelský model velice složitý. Já jsem to pochopil tak, že mám čtyři minuty, takže v tuto chvíli přeruším svůj projekt. Nyní předám slovo paní Týně Foset, která nás bude informovat o tom, jak se toto řeší v, český, v členských státech. Máte slovo? Dobrý den, jmenuji se Tina Fawcett, pracuji v Oxfordu a s kolegou Janem Rozmerem z Univerzitě v Sussexu jsem provedla tento vík výzkum. Pracujeme rovněž na výzkumu ENSPO týkajícím se směrnice o energetické účinnosti, takže to jsme měli jako východisko. Naša zpráva poskytuje odpovědi například na používání výjimek členskými státy v rámci této směrnice, aby si stanovali vlastní cíle v článku 7, jaké jsou toho dopady, odkud pocházejí úspory, z jakých politik a odvětví historii, eh, jak eh, to vypadá ve státech eh, ohledně reakce na článek 7, jaké jsou povinnosti ohledně energetické účinnosti a pak doporučení. Pouze zkratkovitě k metodologii. Vše, co zde konstatujeme, se zakládá na zprávách o členských států, tedy my jsme si sami ty informace neprověřovali. Máme pouze konstatace a hlášení z členských států. Je to akademický výzkum, ale zakládá se na tom, co jsme dostali. Tedy plánování národních cílů. E, země mají možnost vyloučit určité typy spotřeby, například dopravu je nejzávažnější věc a rovněž je tam e, celá široká škála výjimek, kde si mohou členské státy nastavit účanku 7 Eh, téměř všechny státy využívají jak výjimky, eh, tak eh, neberou v úvahu určité věci. Takže ono spíše jde o 0,75 ročně, pokud bereme v úvahu, že tam jsou ty výjimky. Článek 7 říká, můžete mít buď povinnou povinný program zavádění energetické úspornosti nebo nepovinný, anebo kombinaci. Státy přijali velice různou spěs politik. Jeden typ politiky máme eh, například v jedné zemi a v Německu je 112 různých politik, takže ta reakce je opravdu odlišná. Odkud čekají úspory? energetická úspornost. Tam doufáme, že by mělo dojít k 34% úsporám, 14% z daní, uhlíkové daně a e, bankovní aspekt, peněžní aspekt další procenta. Odvětví nejdůležitější odvětví jsou budovy. 42% těch úspor má pocházet ze stavebnictví a 44% ze všech ostatních eh, odvětví. I tam je stavebnictví významné. Jak věrohodné jsou ty úspory? Tam jsme se podívali na čtyři kritéria. První riziková oblast je ta adicionalita. Jedná se o novou politiku a riziko neplnění. Když proanalýzujeme rizika ze čtyř zorných úhlů, tak zjišťujeme, že pouze 14 úspor jsou opravdu dodatečných a uh, nerizikových z pohledu toho, že by mohla být nesplněna. Tedy je tady riziko, že většina těch úspor nebude naplněna na základě toho, co víme z členských států. Povinnosti energetické účinnosti, tady je dokázaný už úspěch. 16 členských států plánují, že to zavedou, i když tam jsou povinno, eh, pochybnosti například z pohledu toho, jak rychle se dá vše zavést a provést. Jedná se o složitou politiku. My se domníváme, že plenské státy potřebují jednak vzorec pro podávání zpráv, více pomoci, podpory a rovněž i více výkladové pomoci ohledně článku 7, jak z něj udělat realitu. Děkuji paní profesorce Tina Fawcett z Oxfordu. Já jsem zapomněla eh, ji představit lépe a za to se omlouvám. Ta nám vysvětlila mnoho věcí a dala nám významná údaje. A nyní dám slovo panu Andreovi Brigano, který je ze služeb eh, italské, italského institutu pro výzkum. A nyní mu předávám slovo. Děkuji vám za pozvání já jsem si připravil několik slajdů. V podstatě o co jsme byli požádáni, abychom se více dopodrobná podívali na otázku stavebnictví a, a řízení a té iniciativy týkající se bydlení. Toto v podstatě znamenalo jít více do podrobna toho, co již paní e, profesorka Fosset nám představila trochu, není tady konkrétněji tedy záležitost energetické úspornosti v domácnostech, v budovách. To je důležité, protože domácnosti mohou také spořit energii jinými způsoby než třeba doprava, což není pokryto v této eh, studii. Takže jaké byly, byly zjištění této studie? Máme tu několik takových klíčových faktů, které jsme eh, našli eh, také v akademické literatuře. Eh, to jsou studie, které hodnotí implementaci směrnice. Více jsme se zabývali některými konkrétními případy, zejména co se týče těch nejlepších postupů Tedy zaměřili jsme se na to, jak to proběhlo v Dánsku, ve Francii a v Nizozemsku. Pak jsme měli také dvě klíčové stadie, jednu ze Spojeného království a jednu z Itálie. Tam jsme se více dopodrobna zaměřili na to, jak ta směrnice byla eh, pomyšlena tedy, eh, co se týče implementace a jaký to mělo dopad na stavebnici. No a pak závěr určitá eh, doporučení. Abyste měli představu, jaká byla tady ta naše zjištění, já to jenom ze stročním. V podstatě co jsme zaznamenali, že se složitě stanoví to, co je tak eh, důležité jen pro otázku bydlení, protože eh, tyto oblasti jsou tak průřizové. No a to znamená, že je třeba eh, jak si v, tomto, v této oblasti stavebnictví a bydlení v domácnostech ještě vynaložit určité úsilí. Co jsme ovšem zaznamenali, ty povinnosti se nyní soustředují na takové jednoduše stanovené cíle, na taková jednoduchá technická opatření, což je samozřejmě dobré, ale nicméně členské státy by měly být ambicioznější a stanovovat si um, takové obsáhlejší, komplexnější intervence. Literatura také poukazovala na určité riziko že takzvaného freeridingu a že... A pak nějaký efekt návratový. To je zase tady určité riziko, nějakých 10 až 30 dodatečné energie. No a v podstatě zhrnutí tedy těch našich eh, zjištění tedy tímto není uzavřeno. Děkuji vám, pane doktore Bigáno. Pokud tady budou potom otázky, tak kolegové budou moci eh, zasáhnout. Eh, máme tedy tady možnost k dotazům. Všem vám připomínám, že ta diskuze bude potom probíhat až k následujícímu bodu, až bude mluvit kolega Piper. A nyní využijeme tohoto času právě ke specifickým otázkám na naše přednášející. Chtěla bych také připomenout, že tuto studii, tato studie a hlavně ta, e, to shrnutí, které e, bude vypracováno, tak to vám bude distribuováno a my nikdy nevyužíváme dostatečně těchto námětů, které můžeme obdržet, takže já vám říkám, bude tady k dispozici celá. Ta, celé ty studie budou k dispozici i jejich shrnutí. Takže není pan kolega Piper? Zu den jeweiligen Studien und äh, dann auch noch eine Frage an alle. Ähm, zunächst, Herr Professor Egenhofer, Sie sind ja Direktor. Tedy, vy jste ředitelem pro energetiku a klimat. A tady musím se přiznat, něco mě iritovalo, totiž výběr zainteresovaných stran. Tady vidím mnoho zainteresovaných stran, které vydělávají na energetické účinnosti Zároveň ale nevidím například združení, ať už průmyslová nebo ochranu spotřebitelů nebo průmyslové komory. Já bych tady přece jen doufal, že tady budeme mít reprezentativní výběr všech činitelů, aby to pak mělo nějakou hodnotu. K té Oxfordské univerzitě. Tady děkuji za to, že takto jste dokázala pojmenovat co je pozitivní v článku 7 a co je problematické, ale ta 1,5% těch úspor a pak ale, když se zohlední, že tam je tolik výjimek, tak to schází na polovinu. Jak je tedy možné, že přesto mnohé členské státy, tak jak oni to vidí, budou schopny dosáhnout těch 20% úspor do roku 2020? další studie pana Bigano. I za ní srdečně děkuji. Tady máme přednosti a nevýhody a vy jste to velice dobře propracoval. Na tom nám záleží, to bude cené, ale i zde je protiklad. Když hovoříte o tom efektu typu rebound, tedy že se to navrátí, tak zde doporučujete, že by ty úspory měly být nastaveny ještě více. A tomu nerozumím. Buď tedy máme ten efekt typu rebound, což by znamenalo, že bychom spotřebovávali více energie, když bychom ji zároveň více uspořili, tak nevím, jaký by mělo smysl nastavovat vše výše. A pak mám ještě otázku na všechny tři eh, kteří zde prezentovali. Když hovoříme o tom, zda je možné spořit i bez alternativních možností. A teď máme některé země, jako například v Německu se to týká stovek tisíců těch, kteří eh, mají povinnost 1,5% uspořit. Já bych to udělal já. Já bych si najal řemesníka, aby mi prošel barák a aby mi tam zavedl určité standardní řešení, abych toho dosáhl. Kdyby například to platilo v celé Evropě, tak bychom měli systém, ale tím, v podstatě zničíme jakékoliv pobítky, eh, protože eh, pobítkou si můžu najít řemesníka, který mi vypracuje něco, co se přímo mému baráku hodí nejvíce. Nebylo by to lepší, než nějakou povinnost, kde mi bude někdo zavádět nějaké standardy, bude vše pročesávat a měřit jedním metrem. To je pro mě jádro pudla a tady eh, bych rád věděl, jak se na to díváte. Děkuji. Prosila bych vás o větší stručnost. A další je stínový zpravodaj kolega Poche. Jenom asi musíme litovat toho, že tyto studie nebyly prezentovány před přípravou eh, samotné implementační zprávy. Eh, je škoda, že máme tuto debatu v jeden stejný den. Možná jsme se mohli poučit při přípravě té, té zprávy mnohem více. A ukazuje se, že jsou tu dva klíčové problémy. Jedním je přílišná flexibilita, eh, kterou směrnice poskytuje členským státům v oblasti článku 7 a výsledkem toho jsou eh, pouze poloviční úspory eh, oproti tomu 1,5 a pak také eh, vytvořené národní renovační strategie, které nejsou, nejsou implementovány. Ale já jenom doufám, že všechno toto bude zohledněno v té zprávě kolegy Pípra, kterou budeme projednávat v zápětí. Eh, poslouchali jsme dokončenou, eh, dokončený překlad. Dále předáme slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom stručnou otázku na naše hosty. Týká se to cílu pro členské státy. Jak víme, cíle do roku 2020 máme tedy národní závazné cíle, ale pro další období do roku 2030 tady máme celoevropský cíl 27%, ale není tu žádný závažný, závazný cíl pro členské státy. Na základě vašeho zhodnocení členských států a jejich výkonnosti v energetické efektivitě. Jak nahlížíte na tu reálnou možnost toho, že by členské státy neměly závazné národní cíle a přispěly ke splnění toho celoevropského cíle 27 eh, Děkuji a zase stínový zpravodaj Tamborano. Děkuji panu kolegovi Piperovi za jeho eh, zprávu. Snažil se vyrovnat eh, různé perspektivy mezi sebou. Myslím, že nesmíme zapomenout na to, kde se pohybujeme. My jsme v přechodném období, kdy se eh, mají respektovat klimatická cíle a jdeme směrem k nízkouhlíkové ekonomice do roku 2050. To jsou cíle, které byly vytyčeny. My v Evropě musíme být ambiciozní a musíme se snažit o vyšší cíle. Je třeba, abychom si eh, dali cíl alespoň 40 účinnosti energetické do roku 2030 a to by mělo být povinné potřebujeme stabilní rámec pro investice, které jsou velice nezbytné. E, tyto cíle musíme také zhodnotit i na základě dohody v Paříži a na základě toho, že se nemá zvyšovat oteplování více než o jeden stupeň. Já vzpomínám, že tato energetická účinnost má být samostatným oborem a že to je uznáno i v rámci energetických e, programů e, úspor co se nás týká, tak bychom měli zhodnocovat i uh, geopolitický faktor a záruky demokratičnosti a stability Evropské unie. Je třeba tedy zlepšit i investice na trhu uh, v, v, v rámci tedy neměných termodynamických zákonů uh, Proces eh, energetického přechodu je velice důležitý, je to příležitost pro vytváření nových pracovních míst, pro změny kvalifikací, pro udržení technických kompetencí evropských občanů. Musíme hned teď jednat proto, abychom byli účinní, a to hned a na dlouhou dobu. Toto je vize, která eh, na, musí vést naše, naše kroky tady a vždycky. Děkuji a budeme pokračovat s dalšími řečníky. Eh, připomínám kolegům, že my teď nediskutujeme, že to jsou otázky, které by měly směřovat na naše eh, hosty. Thank you very much and thanks to the speakers for practicing. In... Děkuji. Že v podstatě se snažíme energetickou účinnost prosazovat v praxi. Tři záležitosti. Priorita pro domácnosti. Proč? A jak to může být změněno? Za druhé, bylo zmíněno, že energetická účinnost by měla být dlouhodobá, nikoli e, krátkodobá, tedy do roku 2020. Já to chápu, ale nevzniká zde nebezpečí, že pokud přikročíme k větší dlouhodobosti, tak se budeme stažit vše eh, kopnout eh, do, vykopnout do daleké budoucnosti. A poslední věc, eh, ta doporučená a, a nedoporučené postupy. To je správný argument, kde jsou ta slabá místa a u těch doporučených postupů jsou zahrnuty i jsou zahnutá společenství na rozdíl od jednotlivých domácností a pak ještě stavebnictví má příslušné kompetence a expertízu a schopnost dostat těm cílům. Kolegovi Kelimu. Děkuji, paní předsedkyně. Také já bych přivítala, kdybychom tu studii měli k dispozici již předtím. Myslím, že je poměrně zajímavá. Myslím si, že flexibilita tady v otázce energetické účinnosti eh, je důležitá. Víme, že současné výsledky jsou opravdu průměrné, takže je třeba hovořit eh, nejen o klimatu, ale o opravdu bezpečném právním rámci a o jistotě pro navýšení investic. Takže já si myslím, že flexibilita je takovým prvním cílem, který bychom měli splnit, tedy snažit se učinit takovou určitou standardizaci toho, aby tedy členské státy splnily určité údaje, protože to, co e, se k nám dostává, takové průměrné údaje z členských států, to je málo ambiciozní. Takže e, může se stát tedy, že se ty stávající výsledky ještě spíše zhorší. Uh, takže to byla taková, takové první zhodnocení, tedy eh, závazky, standardizace, harmonizace. Pak, co se týče konkrétně článku 7, tady si myslím, že bychom se měli vynasnažit i ve věci tedy bydlení, stanovit určitý prach, ale zaměřit se také na dopravu, protože doprava musí přispět k energetické efektivity. Nachází se mimo systém ETS e a zdá se, že tedy ani tady u článku 7 jsme si na dopravu nespěli vzpomněli. Takže je třeba apelovat na to, aby se to sem zapracovalo, abychom opravdu přispěli k energetické účinnosti, protože bez dopravy těžko splníme ty cíle, které jsme si stanovili. Děkuji. E la parola kolega Gírek. Děkuji, pan kolega Gírek. do czynienia z e, pewnym niedopowiedzeniem, ponieważ podpisali, podpisali państwo. Děkuji. Když hovoříme o tom 3x20, tak tam ale přece nemáme stanovenou míru efektivity. Takže kde máme indikátor, kde by se obecně poměřovala efektivita či energetická úspornost na zemi? V některé zemi se používá na hlavu, využívá třeba dva a půlkrát méně energie. Je možné tam uplatit stejný princip? Může se na této zemi, po této zemi požadovat rovněž snížení o 20% jako u nějaké jiné země? Já nevím, zda se budou členské státy schopny domluvit mezi sebou, pokud se vše nebude pročít, propočítávat na hlavu. My to na zatím poměřujeme na tunu oceli třeba, na nějaké množství nějakého výrobku, ale tady si myslím, že by to mělo být na občana dané země. To pak bude poctivý výpočet. A pak další věc otázka prvního článku. Tam se domnívám, že se to dá tu efektivitu propočítat na počet úspor CO2. Tam víme, kolik stojí tu na CO2. A pak eh, třetí přednášející. Tady bych se chtěl zeptat, zda by bylo možné obchodovat povolenkami i ve stavebnictví, zda by se dal systém ETS uplatnit ve stavebnictví. Slovo, slovo Angela Liebner. Děkuji. I z mé strany děkuji našim třema hostům za představení výsledku jejich studií. Já mám konkrétní otázky. Sama jste, paní předsedající, poukázala, že tu podrobnou debatu ještě budeme vést na základě zprávy kolegy Pípera. Já jeho zprávu považuji za kvalitní, seznámila jsem se s ní a myslím si, že tam jsou dvě taková základní poselství a já bych eh, k ním ráda rovněž slyšela hodnocení ze strany přednášející. Za prvé flexibilita, zda je předpokladem pro akceptaci, pro to, že bude veřejně podpora poskytována energetické úspornosti a ve srovnání s těmi závazky, které jsou utvářeny v každém členském státu jinak. On to v podstatě vítá. Vidíte to taky tak. Druhá věc i mě hlásí voliči, že musí hlásit eh, zprávy v energetické oblasti. Tam existuje až 2000 povinných zpráv v Německu u nás různých zpráv a rovněž ceny energetiky, ty rovněž přispívají k tomu, jak šetříme. Zabývali jste se i cenotvorbou v tom kontextu, anebo to u vás nesehrávalo roli. A e, i když to bylo předmětem vaší studie, tak e, jakou měrou to ovlivňovalo případné úvahy? Grazie, e la parola al collega prego. Děkuji, eh, kolega Schavauser. Merci, madame le Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel jsem měl jinou schůzi a nebyl jsem u všech těch prezentací, ale nicméně mám pár otázek, které bych rád položil. Eh, mám zkušenost v tomto oboru a založil se první regionální agenturu pro energii, takže moje pozdní poznámka se týká tohoto je třeba koordinovat, ale myslím si, že potřebujeme nejenom národní, ale i regionální rámce. To je tam, kde se šetří energii, tak to jsou vlastně kraje. U nás například v Alsasku to je eh, kraj, tedy ve Francii jsou to ty kraje, kde se nejvíc šetří, zrovna tak v Itálii. To jsou regiony, které vlastně uskočňují tuto politiku energetické účinnosti. Eh, tato lokální dimenze byla nějakým způsobem zhodnocena protože tam se jedná o implementaci. A druhá otázka se týká toho samého, já už jsem to řekl a ještě to budu opakovat. E, neposlouží nám vytyčit si cíle, pokud nebudeme mít financování. Evropa v tomto nebyla příliš konsekventní, když vlastně vytyčila takové palety tomu financování. Já si myslím, že tady je velký program e, k energetické účinnosti a bylo by to možné. My jsme připravili program i s velkou, eh, s velkým ohlasem, například i, i záložny italské a francouzské ty ty by byly ochotné to financovat. My jsme měli projekty, bezpečné projekty, eh, které by na financování této ekonomiky energetické, ale my nevíme, eh, za cena energie bude měnit. Máme a jak se to bude financování. Čili bez financování celé ty vytyčení cílu nebude k nic. Například u nás máme plán desetiletí na politiku energetickou ve Francii, ale je potřeba zajistit financování. A pak dále jde o školení, o vzdělávání. Pokud já mám dodatečné financování například na energetickou účinnost, a mluvím teď o Alsasku a nemám e, kapacity Eh, nemám kapacity, eh, abych mohl formovat lidi, kteří by tu práci mohli potom v reálu dělat. Pokud máme ambiciozní politiky, tak potřebujeme také vychovat lidi, aby je uměli aplikovat. A budu hovořit i o diagnostice. Ve Francii máme tuto diagnostiku, ale to je naprosto nesmyslné. My tam vychováváme lidi za 14 dní, je školíme a to je úplně k ničemu. My ty lidi takto nevyškolíme, ne je to k ničemu. Takže já jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou diagnostiku a jestli Eh, víte, že tato diagnostika by neměla být jenom eh, košem, kam se budou házet peníze, ale jestli to opravdu bude sloužit k této energetické politice. Promiňte, já jsem překročil řečnickou dobu. Poslední je kolegyně Teresa Griffin. Děkuji, paní eh, ne, předsedkyně energetická efektivita je naprosto zásadně potřebujeme proto dobrý eh, energetický rámec, abychom splnili cíle a snížili naši závislost. Potřebujeme jasná, závazné energetické cíle a používat první princip jako určitý, um, určité směrování pro splnění našich politik. Je to zdůrazněno, zdůrazněno ve zprávě. A ještě bych chtěla říci, že potřebujeme, aby tedy uh, nebo víme, že budovy přispívají ke 40% spotřeby energie. Je třeba překonat tedy eh, překážky jako vysoké náklady, přístup k financování a nejasně rozdělování pobídek. A myslím si, že bychom ta opatření měli zacílit také na osoby, které mají eh, nízké a možnosti, co se týče e, spotřeby energie. A e, je třeba tedy revidovat ve směrnici to ustanovení o opatřeních, jakož to jsou pobídky, dále zacílení, pak e, chučí občané a podobně. Grazie, Teresa. Děkuji, Terezo. A nyní bych předala slovo našim třem hostům a prosím, aby byli co možná nejpřesnější. A máte každý tak dvě a půl minuty, takže to berte v úvahu. Takže předávám slovo. Ano. Kritické poznámky pana Pípra. To částečně akceptuje, ale to se pojí s metodikou. Cílem naší zprávy bylo ukázat, co se osvědčilo a co nikoliv a rovněž být takovým výběrem různých námětů. Měli jsme pouhých šest týdnů z důvodu smluvních, podívali jsme se na různé aspekty a probrali jsme to s různými lidmi. Tedy já neakceptuji, že jsme nehovořili s spotřebiteli či se spotřebitelskými združeními. Ale když se jich zeptáte na to, co funguje a co ne, tak ty znalosti, o něž nám jde, mají zejména ti, kteří už fungují v tom světě té energetické účinnosti. My jsme sice naslouchali kritice, ale ty komentáře je třeba vidět v kontextu toho, že jsme měli zkoumat, co se osvědčilo a co ne. Neměli jsme žádné, mm, nebyli jsme podujatí ani v tom ani v jiném směru. Snažili jsme hovořit jak se zainteresovanými stranami, tak i jinými. Závadnost cílu. Obecně panoval ten názor, že ten 1,5% je dobrou pobídkou pokusit se o efektivnější trh přes mnohé překážky doporučené postupy to i zainteresované strany potrhávaly, že je důležité mít benchmarky. Například máme kvalitní příklady z Itálie, z Francie, ve Spojeném království je to spíš všelijaké, ale co bylo jasné, odborné znalosti musí se zúročit dlouhodobě. Můžete tyto programy zavádět, pokud už s nimi máte určité zkušenosti a postupně. Přes noc se to zavést nedá. Tedy máme celou řadu implementačních otázek, které musí být vyřešit. Dánsko už má 20-leté zkušenosti a velice silný konsens, že chceme tou cestou jít. V jiných členských státech takový konsens ze strany všech, včetně občanů, neexistuje. Pak ještě snad dvě věci probíhala intenzivní diskuse a byly i kontroverze o článku 9, 7 a o budovách. Měli bychom využít článku 7, abychom protlačili inovativnější koncepci eh, nových budov. Někdo zase říkal ne. Eh, posuňme to do článku 9 a sedmičku zaměřme na eh, krátkodobé výhry a na trhy. To bude z mé strany vše. Doktoresa Fawcett, prego. Doktorka Fawcett, prosím. Ta první otázka pana Pipera týkající se těch eh, úspor. Já chci říci, že ty cíle v článku SEBu eh, nejsou pomýšleny jako tedy ten celek pro těch 25 Jsou tu tedy i jiná místa, ze kterých můžeme eh, vzít tedy ty možnosti úspor. A i když existují velké rozdíly, tedy mezi těmi 0,5 0,7 tak komise se zabývá hodnocením a té implementace. Samozřejmě, že členské státy eh, mají určitou flexibilitu, ale určitě ty reálné úspory budou nižší než to oznámené. Asi tady v té zprávě jsme toto neprobírali více dopodrobna vede to k určitému napětí mezi flexibilitou. Tady existuje rozdíl mezi flexibilitou těch cílů. Tady by bylo dobré, kdyby bylo všem velice jasné, co mají provádět, a mezi flexibilitou opatření, protože článek 7 nasměřován na celé to odvětví. Tady je to poměrně neflexibilní. Týká se to jednak obydlí, tak i třeba továren a podobně. A myslím si, že celá ta politika by měla být flexibilní, aby se pokryla i pra- ta prázdná místa aby to bylo opravdu přínosné, ale ono se to těžko poměřuje, těžko se to provádí. Pak tu zazněla otázka o tom, zda máme změnit ten základ v tom eh, reportingu mezi energetickými úsporami. Tady to zůstane tak, jak bylo. Pak otázka o prioritách u těch domácností a k energetické efektivnosti. Tady jsou určité plány bude to ale zahrnovat všechna odvětví. Někteří by chtěli upřednostňovat třeba jenom eh, domácnosti, to je například to irské schéma, ale celé řady režimu pokrývají právě všechna ta odvětví. A pak otázka toho proškolování. Ano, tím jsme se ve zprávě nezabývali, je to akademická zpráva, máte v tom absolutní pravdu, ale nezabývali jsme se tím v této zprávě. Děkuji a poslední je doktor Bigáno, máte slovo. No, mnoho otázek. Já se budu věnovat pouze několika z nich. Ten efekt typu rebound a zvýšení cíle, které by to mělo za sebou popotahovat. Tedy pokud chceme střílet nad cíl, tak potom když máme tu dodatečnou spotřebu, která vyplývá z jiných typů energetiky, tak by se to mělo zrovnovážit. Pak ještě je i jiná koncepce, totiž brát v úvahu to, že může nastat efekt rebound a že v celé ekonomice bychom mohli konkrétněji se věnovat zohlednění toho například pomocí nepřímo uhlíkové daně. To by nám mohlo pomoci. Pak proč přistupujeme prioritně k posuzování domácnosti? Tady, kromě toho, co už zaznělo, poukažu i na to, že někdy je lépe se začít věnovat tomu ovoci, které visí nízko, které je dosažitelné, velké budovy, které továrny, projekty, tam se pak dá jediným zásahem vyřešit mnoho, kdežto nejdříve můžeme lákat domácnosti. Ale souhlasím, že, že takto se k tomu přistupovalo. Pak koment týkající se regionu a místních politik. Ano, máte pravdu, že je to významný faktor. My jsme se jim nezabývali, nicméně máme různé příklady regionů, které se snaží více než jiné a dokonce i více, než mají přikázáno se zhora. Nikoli v mé, pouze v mé zemi, ale i v jiných energetická chudoba. Ano, to je právě relevantní pro domácnosti a souhlasím s tím, že je to třeba brát v úvahu. I když z pohledu čistě energetické úspornosti to až takovou úlohu nesehrává, na druhé straně, když chceme tvořit pobídky, tak potom je třeba se zabývat například i vlastníky budov, vlastníky domác těch nemovitostí tak, aby opravdu, když něco nastavíme, to fungovalo. Vím, že například že ve Spojeném království už v té implementační fázi to zohledňují. Zavřeme tedy ta diskuzi a velice zajímavé, eh, vlastně zajímavou prezentaci těchto tří studií. Můžeme tak pochopit to, co se děje a to, co bychom měli dělat a vylepšit do budoucnosti. Děkujeme našim třem hostům, kteří nás teď opustí a půjdeme eh, k bodu eh, pět o zprávě o provádění směrnice o energetické účinnosti. Děkuji vám. Lega Piper. Připomenu vám jenom, že jak jsme zatím diskutovali, tak máme co dělat se směrnicí, která byla odsouhlasena v roce 2012, měla být transponovaná do legislativy jednotlivých členských států do roku 2014, k čemuž nedošlo. A my jsme teď slyšeli, že jsou tady země, které připravily určitý plán, země, které tu směrnici začínají nějakým způsobem uplatňovat, ale není to uspokojující. Takže my se teď připravujeme na revizi této směrnici, která bude zřejmě provedená komisí. Je to tedy velice důležité, abychom se podívali na to, jakým způsobem se provádí tato směrnice. Dáme slovo kolegovi Piperovi. Eh, bude mít pět minut na to, aby nám eh, vysvětlil svoji, eh, svůj návrh zprávy. Děkuji, paní předsedající. Předem bych rád podotkl, že té zprávě popisují velice dobrý nový nástroj, či spíše dnešní diskuse. Mi vyostřila tu představu, opravdu dala tomu konkrétnější obrysy a rovněž i ty vědecké poznatky jednak něco potvrdili z toho, čím jsem se zabýval a jednak i mi dali nové podněty, tedy ještě jednou děkuji řečníkům. Nyní samotná zpráva. Nejdříve bych měl ve zkratce popsat tu výchozí pozici. Jsme opravdu ještě v té první fázi. Sice v 90. letech jsme se tím začali zabývat, poměřovali jsme to od roku 1990, jsme o 23 snížili objem vylučovaného CO2 a zároveň značně vzrostlo i DPH, což mi připadá opravdu obdivuhodné. My jsme těch cílů dosáhli přes to, eh, že ta směrnice, ať už o budovách nebo o energetické účinnosti nebyla dostatečným způsobem ještě provedena v mnohých členských státech. Tedy nyní už máme cíl 20 CO2, 20 obnovitelných energií a 20 úspor. Přes eh, neúplné prosazování směrnic. Zde hovoříme o mnohem, co je ve vlastním zájmu, ať už spotřebitele, podnikatele a i v rámci tržního hospodářství se zdá, že to vlastně prospívá všem. Rovněž se domnívám, že jiná legislativa, například o ekodesignu, o ETS, o etiketaci, národní legislativa více méně působí směrem k energetické účinnosti a pozitivním způsobem přispívá k cílu úspor. I když, jak uvidíte závěrem, ono tím, že se vše vzájemně překrývá, tak ta situace je mnohem složitější. Flexibilita tě, té směrnice. Článek 7, to je jádrem dnešní diskuse. Máme sice uh, povinnost spořit 1,5 každý rok, ale můžeme sáhnout i k alternativním opatřením, které to vykompenzují. Tato flexibilita způsobila, že členské státy přišly s mnohými tvůrčími nápady, například energetické soutěže, různé pilotní projekty což by nám mělo pomoci rozšířit škálu prostředků, jimiž je možné energii šetřit. Další impulzy eh, to by mohlo například při odpojování, při sanaci budov, odpojování dodavatelského řetězce v energetice a tak dále a myslím si, že tato mladá směrnice si zaslouží ještě trochu času, aby se projevil její potenciál a to, jakým způsobem to bude působit v členských státech v praxi. Takže to bylo po té kladné stránce, nyní kritické postřehy. Totiž máme stále více různých brzd, které vznikají eh, při střetu předpisu, při překrývání se duplicitě, a blokádám vůči životnímu prostředí. Máme přece e, zákazníky v Evropě, jak, už sou, jak soukromé, tak i podnikatelské a ti platí nejvyšší ve světovém měřítku spotřebitelské ceny za energii. Tedy to souvisí jednak s byrokracií, se zatě- přetěžováním státem, s různými záležitostmi a ten zákazník v podstatě na to pak doplácí. Ve své zprávě rovněž chci poukázat na to, že to, že nám se překrývají právní předpisy národní, komunikární, například vystupování z e, uhlí, z těžebního průmyslu, obchodování ETS, různé systémy pobídek pro obnovitelné energie, tam se to snažíme přece harmonizovat, jsme na to velice hrdí, na ten vývoj a zároveň v praxi existuje tolik překážek v jedno, na jednotném trhu. A nyní máme ještě to, že chceme dodatečně šetřit a to se má týkat i těch, kteří vyrábí obnovitelnou energii. No jak to můžeme spolu sladit? Pak ještě máme etiketaci, označování a ETS. I zde jde o certifikaci. Tady to má vzájemné působení a to musíme vzít potaz. A ta politika výsledná by měla být koherentnější tady mám pocit, že pan Timmermans, který chce deregulovat, by měl dostat konkrétní úkol, aby se do toho vložil a aby tu koherenci a to, co se překrývá, jasně identifikoval, aby ta energetická legislativa opravdu mohla eh, pokročit. Eh, a nyní další. Eh, ta směrnice o energetické účinnosti by mohla být převedena do jednotného rámce a měla být i úprava jednotlivých eh, konkrétních standardů pro výrobek, pro spotřebu tady rozhodně ta koherentnost by byla obrovskou výhrou. Myslím si, že rovněž potřebujeme lepší monitoring. Co se děje s těmi penězi? To bychom měli vědět. Už mi běží čas, takže vlastně brzy závěr. E, směrnice už přišla s pobídkami pro mnohé nové nápady. Některé členské státy ještě e, toho nezasáhly, ale inovativnost pouze vznikne, pokud dáme státům flexibilitu, aby to každý mohl řešit nějak jak se mu to vyplácí. E, pokud například některý členský stát ale uspoří více CO2, tak by měl zároveň dostat nějakou kompenzaci by měl být odměněn například v jiných oblastech e, těch energetických úspor, tak aby se každému vyplácelo nějakým způsobem tu úspornost řešit, způsobem vlastním. A vše ještě pak musí být přizpůsobeno našim cílům pro rok 2030. Tady se orientuji eh, podle toho, co nám nabízí rada, ale ještě budu čekat i na pozměnící návrhy. Děkuji, začneme tedy o stínovými zpravodaji. Prosím, aby se omezili na dvě minuty. Eh, kolega Poche. Píprovi za obsáhlý úvod. Obávám se však, že navržená zpráva v mnoha ohledech opomíjí podstatné otázky ovlivňující implementaci eh, směrnice o energetické účinnosti. Podle, měho, podle mého názoru to celou zprávu eh, trochu znehodnocuje a Evropský parlament by tak mohl ztratit eh, význam nebo výraz promluvy do připravené revize celé směrnice. Stalo by se tak zejména, pokud bychom zastávali názor, že směrnici v podstatě k ničemu nepotřebujeme. Já bych rád zmínil tři témata, <clears throat> která jsou velmi důležitá. První, otáz, první otázkou je vysoká nebo vyšší účinnost budov, nebo ti spotřebovávají přibližně 40 veškeré energie v Evropské unii a směrnice v článku 4 uložila eh, členským státům vytvořit národní renovační strategie, což byl jistě krok správným směrem. Strategie předložené ale v prvním kole eh, jasně ukazují eh, se jako nedostatečné, nepodařilo se vytvořit prostředí, které by vedlo k rozsáhlé a nákladově efektivní obnově stávajících budov veřejný sektor při snižování spotřeby mohl hrát daleko významnější roli, například pokud by článek 5 zavázal členské státy obnovit 3 podlahové plochy nejenom eh, budov ve vlastnictví centrálních orgánů, ale i lokálních eh, nebo regionálních samozpráv. Druhou překážkou, a tu nejvýznamnější považuji k dosažení cíle stanovených cílů, eh, vidím v přílišné flexibilitě, kterou směrnice dává členským zemím, pokud jde o systémy povinného zvyšování energetické účinnosti. Eh, výsledkem je na místo roční úspory 1,5%, jak článek 7 předpokládal, ve skutečnosti dosažení pouze polovičního cíle. Nechci říct, že by směrnice neměla členským zemím eh, ponechat jistou míru flexibility, aby přijímaná opatření zohledňovala specifické podmínky, ale jsou to právě mezery eh, v těch mechanismech obsažených v současném znění směrnice, které otevírají prostor pro její nedostatečné provádění. A v neposlední řadě je potřeba se dotknout problematiky energetické chudoby, kterou návrh zprávy zcela opomíjí. Jsou to právě domácnosti, které eh, pouze s velkými problémy platí své účty za teplo nebo za elektřinu a, a kdo by mohl z těch úsporných opatření získat nejvíce. Je politování hodné, že pouze dvě členské země eh, využívají rozšířili možnosti definované v článku 7 a určili, jaká část opatření a podporu energetické účinnosti bude realizována eh, v problematice energetické chudoby. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám eh, kolegovou zprávu, která se dotýká mnoha oblastí, kde musíme podstatně pokročit a já určitě a eh, uznávám tedy jeho náhled. Je to velká míra byrokracie, tedy povinnost reportingu uvaluje zátěž na všechny strany a v konečném důsledku se to zobrazí na konečném spotřebiteli. Ano, je tu určité eh, právní ustanovení, tady je to jasné, obhajoba ETS, eh, e ceny povolenek. Ano, tady souhlasím, že je to problém, ale nesouhlasím s řešením. Myslím si, že komise by tady eh, měla koordinovat národní politiky a nesouhlasím s tím, že ta koordinace by měla být závazná, to by byl krok zpět. Nicméně já jsem zpravodajem pro ETS a myslím si, že by tady v tom měl být vložen nějaký národní prvek, takže jsem ochoten provést určitou revizi a členské státy by měly postoupit eh, dobrovolně třeba určité, určitá opatření. To znamená, že by se ty členské státy přivedly tak nějak zpět k těm návrhům Evropské unie. Je to důležité pro budoucnost a rozvoj této politiky. Pak ta bezbariérová energetická možnost trhu. Ano, je třeba optimalizovat energii, produkci, distribuci, to by byla přidaná hodnota. A ještě co obhajuji, za prvé investice do infrastruktur, Měl jsem takový dojem, kdy tady se nehovořilo o té propojené síti, nyní ano, a pak eh, velké kapacity energetického skladování, když je tu určité eh, nebezpečí, že by se ten materiál dostatečně nevyužil. Určitě je to ale příležitost pro nás všechny a můžeme podstatně přispět k tomu, abychom zajistili tu rozsáhlou energetickou účinnost. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych na úvod také chtěl poděkovat panu zpravodaji za tento návrh textu. Myslím, že všichni se zhodneme, že energetická účinnost je výsostně důležitá, může snížit naši závislost na dovozech z Blízkého východu a z Ruska, navýšit také možnosti našich podnikatelů a zajistit vytváření pracovních míst. Jsme přesvědčeni, že první princip tady v tom má zpravodaj pravdu, když říká, že ED ještě nebylo úplně implementováno v, českých, v členských státech a také sedm členských států stále e, nezavedlo energetické audity, ale nesouhlasíme, když se žádá více času a větší míra flexibilita. Můžete namítat, že už tu bylo dost času a, a velká flexibilita. Stanovuje se tu, že eh, různé směrnice se překrývají a můžou v konečném důsledku vést ke ztrátě efektivity. Tady je naprosto zásadní, abychom měli kolektivní ambici a používali holistický přístup, protože víme, že udržitelné zdroje ETS a to všech se může doplňovat a v konečném důsledku to být e, pozitivní. Ještě k tomu kontextu ve směrnici v příloze 4 jsou věci jako faktory konvergence, k tomu se ještě můžeme dostat e, znovu. A ještě uh, Eh, na závěru určitou inspiraci. Některé ty eh, odstavce, které jsme schválili v prosinci v loňském roce v jednom legislativním textu. Tady bylo, že máme energetické cíle 40 do roku 2030, aby se implementovaly prostřednictvím individuálních národních cílů, zatímco celoevropský cíl eh, by měl vést k vytváření pracovních míst a růstu a zajistit tedy pozici lídra pro Evropu a také se používá ten první princip pro efektivitu jakožto klíčový a zdůrazňuje se, že je tu potenciál na vytvoření dvou milionů pracovních míst jakožto výsledek opatření energetické účinnosti. My budeme předkládat v tomto smyslu pozměvací návrhy a těším se na spolupráci s panem zpravodajem a stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji a kolega Javor. Děkuji paní předsedkyně, také já děkuji panu zpravodaji, panu Piperovi za návrh textu. Myslím, že všichni souhlasíme, že první eh, ten postup energetické účinnosti je pozitivní a povede eh, k dosažení výsledku, ale stále potřebujeme ambiciozní kroky, aby se tento sen změnil v realitu. Za prvé, ED to není osamoceno, musíme brát v potaz také mezinárodní prostředí a COP21, aby se splnili cíle COP21. Tady musíme navýšit míru ambicioznosti našich cílů, co se týče energetické efektivity, stejně tak. To uh, zaznělo také v předchozím sdělení Evropského parlamentu. Tady bychom jaksi měli dostat uh, našeho uh, slova a cíle po roce 2020, jak už jsem předeslala, by měly být závazné, přinutit členské státy, aby plnili požadavky a také aby to byly efektivní opatření prostřednictvím, kterých se ty cíle splní. A pokračování a vylepšování toho rámce, to je zase důležité i z hlediska předvídatelnosti a investiční stability, což je zase zásadní. A ještě bych chtěl zmínit několik bodu jako doplnění k návrhu zprávy. V první řadě myslím si, že komise by měla směřovat takovým komplexivnější analýzou nákladově efektivní energetická efektivita a investice. To by se mělo týkat eh, infra, eh, investic do infrastruktury, protože eh, je třeba toto brát v potaz na evropské úrovni i na té národní a to řádným způsobem. Také, co se týče financování investic do energetické efektivity, to je velice důležité. Částečně, protože se týká spíše o menší míru investic, a pak eh, eh, se zaměřit na opravdové potřeby domácnosti, protože tady si přejeme také bojovat proti energetické chudobě a pak eh, připomínka místním a regionálním orgánům. Ty by se měly velice aktivně zapojovat. Jsem přesvědčen, že kromě Evropské komise, institucí a národních vlád by právě místní regionální společenství Eh, měl jak si hrát tu vůdčí roli i tady v té otázce účinnosti. Děkuji pro GUE kolega Ziluga. Děkuji, paní předsedkyně. Nacházíme se vůči jedné z těch tří priorit Evropské unie, co se týče environmentální udržitelnosti, společně s cílem snižování eh, skleníkových plynů a navýšení obnovitelných zdrojů energie. Tady energetická účinnost je jedním z těch 20%, které jsme si tedy stanovili jako cíle, ovšem bohužel zřejmě eh, toho nedosáhneme tak nějak jako společně jako celek. V té směrnici o energetické účinnosti to byla dobrá zpráva. V danou chvíli byla zapotřeby, abychom měli společný nástroj, prostřednictvím kterých tedy sjednotíme naše státy. Nicméně, bohužel, to byla příliš flexibilní směrnice, konkrétně článek 6.2, kde se umožňuje snížit až o 25 stanovené cíle, cíle stanovené touto směrnici. Takže si myslíme, že aplikace této směrnice správným způsobem to je opravdu otázka opravdové politické vůle a také požadavku a ne otázka potřeby větší míry flexibility pro trhy, volnějšího trhu jakožto řešení pro tuto zablokovanou situaci, ve které se směrnice nachází. Myslím si, že za Evropský Parlamentu máme nyní příležitost vyžadovat od Evropské komise, aby stanovila jasné závazné cíle, protože se zdá, že vždy, když hovoříme o kompromisech v oblasti životního prostředí, tak tu vyvstane určitá alergie proti něčemu závaznému. Musíme využít využít příležitost rozvinout energetickou efektivnost jako příležitost pro rozvoj, pro evropskou ekonomiku, pro udržitelnou Evropu, která bude vytvářet zaměstnanost a bude se ekonomicky rozvíjet. Děkuji. L'ultima Shadova iscritta è la Ní stínový eh, zpravodaj je kolegyně Kapel. Děkuji. I já jsem vděčná zpravodaji za takto vyváženou a důkladnou zprávu. Všechny zásadní záležitosti, které se týkají tohoto velice obsažného a složitého tématu, jsou jasně vyloženy. Směrnice o energetické účinnosti sice nebyla ještě ve všech evropských státech provedena, ale to, co zde popsal pan zpravodaj tedy tak významné snížení emise skleníkových plynů o 23% a zároveň růst HDP EU o 46%, to je to, co má váhu a i ukazuje, jak velice záleží na dosažení cílu Evropy 2020, tedy 20% snížení emisí CO2, podíl eh, obnovitelných zdrojů by měl stoupnout do 20, 20% a energetická účinnost rovněž o 20 Příslušná směrnice nebyla plně členskými státy implementována, to už jsem řekla. A ani ta eh, mm, směrnice o budovách z roku 2010 a eh, máme tam i eh, řízení o porušení. Tady důvodem, proč stoupá úspora jsou zodpovědní spotřebitelé a rovněž vývoj nových technologií, inovativní podniky, které chtějí uplatňovat eh, příslušné technologie, aby sami šetřili vlastní měrou. Eh, pokud se podíváme na eh, sedm členských státech, že ve sedmi členských státech stále ještě nemáme příslušné audity v energetické oblasti, tak to rozhodně musí být urgentně vyřešeno flexibilita. Mně rovněž připadá důležité, aby ta míra flexibility byla velká a případně, aby byla i zvýšena, protože ta téma je stále složitější. A tady, jak už bylo řečeno, rozhodně potřebujeme lepší právní úpravu, lepší legislativu, která sníží ty dva tisíce povinných hlášení a rovněž vše zjednoduší, tak abychom věděli, jak na tom jsme, ale aby nebyl přetěžován spotřebitel. Spotřebitel je v tom zmatku v podstatě obětí té byrokracie. To, že hospodaření s energií pak vyústí v vysoké ceny, přehnaně vysoké ceny, na to doplácejí jak domácnosti, tak podnikatele a poškozuje to i hospodářskou soutěž. A pak to i bude obtížnější přesvědčit o kladech té směrnice státy. Pak máme optimalizaci eh, této směrnice, tam jsem pro, Potřebujeme lepší monitoring komisí, zejména co se týče vynakládání prostředků, ale i vodítka. Potřebujeme rovněž konkrétní plány, koncepty sanace budov a jiné náměty, jak zvyšovat efektivitu. Kolegové, máme osm požadavků o slovo. Víte, že v půl dvanácté máme diskutovat další velice důležitý bod, takže já opravdu vás prosím, abyste se omezili na jednu minutu a abyste nechali nechali také možnost, aby zpravodaj odpověděl na vaše poznámky. Pan Kohlíček, jednu minutu. Myslím si, že eh, v ocenění energetické eh, spotřeby a účinnosti u budov je vynikající job. Eh, tak, jak je to uděláno v České republice, je to naprostý paskvil. Za druhé, obecný požadavek ubytových domů a veřejných budov má smysl, u malých staveb je to naprosto nesmyslné Eh, bohužel takhle je to u nás eh, zavedeno. Infrastrukturu. Tady se mluví všude o účinnosti, o rozvoji sítí, ale Česká republika dává zdarma svoji infrastrukturu vysokého napětí pro převod eh, velkých nárazů v energii z Německa do Německa. Tam by bylo třeba to poplatnit, tu dopravu elektrické energie na vysokém napětí. Energetická chudoba to je věc, kterou prakticky žádný stát, jak tady bylo konstatováno, nezal v potaz, jenom dva státy. V České republice máme eh, na základě směrnice dotace nejen pro státní budovy, ale i pro místní. A eh, třeba v mém městě na základě toho zvyšujeme energetickou účinnost pro všechny tyto budovy. A ještě poslední taková věc. Doprava eh, je u energetické účinnosti velmi důležitá a tam máme několik směrnic, u kterých by bylo dobré se podívat, jak se aplikují. Děkuju. Prego. Luis. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, jen velice stručně. Už to zaznělo, že ta samotná směrnice jaksi není uspokojící, měli bychom být ambicioznější. Myslím si, že tedy výsledkem této revize je to, že krize nám umožnila klást velký důraz na energetickou účinnost a nyní jsme stále ještě hodně daleko od splnění těch 20% cílů, takže musíme být ambiciozní. A v tomto smyslu naše skupina eh, tedy mm, na to bude nahlížet. Eh, je třeba splnit ty cíle eh, dekarbonizace a já si myslím, že ta flexibilita, která se tu nyní požaduje, která je nezbytná pro členské státy, to by asi příliš nepomohlo, bylo by to kontraproduktivní. A ještě dvě opatření. Eh, otázka dopravy, to už jsem tu zmínila, a je třeba to sem zapojit také. A pak eh, zabývat se energetickou chudobou v členských státech, to je naprosto zásadní. Sprigo. Eh, el, pro, el proyecto ten návrh zprávy, která je nám tu předložena, zahrnuje některé z těch myšlenek, které vzešly i z, prvního, z první výměny názoru a proto tu děkuji a uznávám to od pana zpravodaje. Nicméně měli bychom věnovat větší míru pozornosti spotřebitelům, konkrétně problému nákladů napojených na určité zdanění a také lepší míru informovanosti a správné praxe energetické efektivity. Tady takovéto pozměňovací návrhy předložím já. U odstavce 8 si myslím, že by členské státy měly mít flexibilitu, aby identifikovali eh, oblasti, kde existuje větší potenciál. Odstavec 10. Tady uh, to vnímáme tak, že energetická spotřeba stěžuje cestu obnovitelných zdrojů energie. To je milné. A třináctka, tady bychom měli mít aktivní roli, tu aktivní roli předat podnikům, rozvíjet trh a zabývat se e, energetickou efektivitou a také nezapomenout na energetickou chudobu. Děkuji. Já už jsem se vyjádřila v souvislosti s tou diskusí s našimi třemi odborníky, ale tady chci ještě potrhnout, že mi připadá zpráva kolega Pípera velice kvalitní, sdílím tam ty poznatky to, že by mělo být přenecháno členským státům přicházet s novými nápady v oblasti energetické úspornosti a že rozhodně se nám to zatím vyplatilo a mělo by to v té podobě i zůstat. Chci výslovně kolegu podpořit i v tom, že hovoříme o debirokratizaci všeho. Kolega poukázal na to, že máme až 2000 povinných zpráv z energetické oblasti, které zatěžují jak veřejnou zprávu, tak podnikatele, tak spotřebitele. A rovněž i kumulace různých regulatorních předpisových rámců na různých úrovních a v bodu 11 vidíme žádost, že by měl pan Timmermans přece jen intenzivněji prověřit, do jaké míry eh, máme konkurenční nebo překrývající se právní předpisy které snižují celou účinnost toho projektu a rovněž i případně zadat příslušné studie. To chci výslovně podpořit a doplnit, že totiž by se to mělo týkat i nás v Evropském parlamentu. My přece i máme sami Géře, která se zabývá eh, posouzením dopadu a i zde si myslím, že bylo vhodné, abychom i my zadali příslušnou studii. Děkuji. Eh, Děkuji, Schaffhauser. Eh, kolegové, především bych chtěl být eh, koherentní a nechci na jedné straně eh, chtít vytvářet zákony, směrnice a požadovat transparentnost cen a na druhé straně samozřejmě si nemůžete představit, že tím pádem bude méně byrokracie. Tohle všechno bude potom sloužit k něčemu. Já říkám vždycky to samé. V současné době globálně Eh, ta faktura energetická je vlastně 5% asi ADP na eh, úrovni mm, eurozóny. Kdybychom chtěli z 10% ušetřit navíc nad tím, co se dělá normálně, tak by bylo třeba investovat 300 miliard. To jsou takové eh, údaje, eh, a pokud mi takové přesné údaje nedáte, tak vaše politika bude k ničemu, protože to, co se bude dít, se bude dít v každém případě. A na úrovni Evropské unie vy jenom komplikujete věci. Dnes máte finanční prostředky na to, abychom mohli jít dál, ale tyhle ty cíle jsou opravdu ambiciozní. 10% to je, znamená investice 300 miliard v deseti letech. Dnes vlastně vůbec neplníte to, co byste měli dělat. Ten, ta zpráva není dobrá a to mluvím jako technik, promiňte mi. Děkuji, Roy. Já budu mít pouze krátké vyhodnocení. Pan zpravodaj velice výstěžně zde argumentuje, že totiž v oblasti energetické účinnosti dosahujeme úspěchu, že vše běží zdárně a to díky tomu, že jsme se drželi toho flexibilního přístupu. Nevím teda, proč tady kolegové navrhují, že bychom vše měli zpřísnit a tu flexibilitu spochybnit. Totiž zde máme důkaz na stole, že ta mm, že to funguje, že ta opatření se osvědčila. Samozřejmě, že máme ještě deficit, ale když někdo argumentuje, že bychom se měli zavazovat k ještě vyšším cílům, tak proto nemám pochopení. Totiž vidíme, že vše e, zabralo, ano, to i ono musíme ještě dále trochu přesměrovat, ale když bude na stole další směrnice, tak nezapomínejme, že se nám zde vyplácelo postupovat cestou flexibility. E- Děkuji, jen minutku, já bych chtěla naléhat na významu této směrnice jak z hlediska ekonomického, tedy vytváření pracovních míst, tak z hlediska sociálního, tedy boj proti energetické chudobě. To tu zaznělo, i když vágně, a pro mě je to zásadní. A pak z hlediska environmentálního, protože samozřejmě tímto bojujeme proti klimatickým změnám. Víme, že to tvoří součástí, eh, součást toho problému. Já bych chtěla naléhat na to, že tady nemůžeme mít nějaké izolované opatření, třeba nějakou fiskální pobítku nebo nějaké financování izolované pro eh, navýšení té efektivity, třeba ve stavebnictví. Tady opravdu musíme mít metodiku, cestovní plán, která zahrne mnohé aspekty a ta směrnice by se měla soustředit také na zásadní oblasti, jako je třeba to školení nebo výměna správných postupů mezi jednotlivými členskými státy. To je zejména důležité v oblasti ekonomik, jako je ta španělská, která se hodně soustředila na stavebnictví a máme tu opravdu mnohé velice neefektivní budovy. Takže neomezujme se jenom na otázku financování. Tady je zásadní také proškolování a výměna dobrých postupů. Děkuji. Poslední příspěvek Martina Werner. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rovněž ještě chtěla nejdříve poděkovat panu Píprovi, že totiž si opravdu vzal za těžiště tu energetickou úspornost. A rozhodně i s ním souhlasím v mnohých záležitostech. Přesto však bych se ráda vrátila k otázce významu energetické umě. Totiž energetická účinnost patří nyní k těm udržitelným systémům a pokud chceme díky technologickému pokroku dosáhnout spotřeby méně energie, tak se zlevní i život domácnosti, i na tom záleží a tím pádem budeme méně energie dovážet ze třetích států, zvýší se zajištění energii a eh, jednoprocentní úspora, to znamená 2,6% snížit dovoz plynu. Zpráva vychází z různých podkladů a dospívá k závěru, že do roku 2020 dosáhneme 18 až 19% úspor. Třetina však eh, je či může být přičítána nízkému růstu a nikoli efektivnímu přístupu členských států. Tedy za prvé ten cíl 20% zcela jasně nebude splněn a za druhé je jasné, že abychom ten cíl mohli, abychom ho mohli dosáhnout, musíme vše brát více vážně. Tedy v této souvislosti upřímně řečeno je zde kontraproduktivní E, záležitost a právě v oblasti budov 75% je stále ještě budov zcela neefektivních. Proto bych uvítala, kdyby komise postupovala rozhodněji vůči státům, které ještě neprosadili ani e, tuto směrnici, ani směrnici o budovách. Kolega. Děkuji kolegyni a nyní předám slovo na několik minut ještě zástupci komise z DG Energie, Paul Otsen. Děkuji. No, na začátek bych uvedl, že se jedná přesně o správný moment, kdy eh, si to máme vzít pod lupu, protože právě přeskoumáváme a snažíme se přijít s novou verzí té směrnice energetické účinnosti a budeme s velikým zájmem sledovat vaši práci a eh, převezmeme i paní Píperovu zprávu, jakmile bude hotová. Eh, Obrovsky přispíváte k naší snaze. Pak paní Werner zmínila energetickou unii a tady EED, to je jedna záležitost, kterou se v tom kontextu zabýváme. Pan Poche se hovoří o budovách. Ano, to se týká i přeskumu směrnice o budovách. Pan Petersen se zmínil o té čtvrté příloze tu rovněž přeskoumáváme, tedy nikoli pouze díky vašim podnětům týkajícím se této směrnice, ale i jiným prvkům politických procesů se věnujeme. Další příklady, to jsou odkazy například na eh, nadměrné požadavky v oblasti podávání zpráv v souvislosti s řádnou zprávou a my budeme chtít, aby místo toho příslušného článku byl pouze jeden prvek u té zprávy a to nám by mělo zjednodušit zpravodajství. A pak ještě pan Píper, pan Dankel hovoří o souvstažnosti s eh, obchodováním povolenkami, zda by se to dalo uplatňovat i v jiných odvětvích. Energetická unie by nám přesně toto umožnila a rovněž se zabývat překrýváním. Modeling je klíčem k tomu přístupu, aby byl jediný přístup k modelingu, tedy stejné výchozí záležitosti, stejná fakta z pohledu designu trhu, energetické účinnosti, energetické unie a změrnice o sdílení eh, sdílení eh, námahy a i panu Javorovi mohu říci, že tam máme i snižování těch diskontních eh, sazeb. Ono se to v podstatě vyplácí. Cenotvorba. Ceny energie, to zde rovněž se opakovaně ozývá a oprávněně. Uh, můžeme říci, že povinnost energetické účinnosti a její dopad na cenotvorbu by neměla být přeceňována. Dokonce i v Itálii, kde už bylo mnohé eh, provedeno, tak pouze 1,4 mm, energetických účtů eh, může být přičtena eh, energetické účinnosti. Tedy čistý efekt na účty spotřebitelů, dokonce když bereme eh, v potaz eh, zvýšení cen a efektivitu je negativní, tedy tím problém vysokých účtů nevyřešíme. Ještě paní Kapel a jiným, kteří, pan Federle který poukazují na prosazování a význam prosazování, neustaneme ve svých snahách, budeme se snažit neustále tlačit, aby vše bylo prosazeno a zároveň přeskoumávat ty směrnice. Děkuji za tyto pokyné odpovědi a nyní bych předala slova zase kolegovi Piperovi, který ho tady hodně chválili, určitě i brzy dostane další pochvaly. Naja, das war nicht nur Lob. Also ich habe die Zwischentöne schon verstanden, aber ich bedanke mich natürlich. trotzdem. Děkuji. Ano, chápu, že ne vše je nahlíženo pozitivně, přesto kolegům děkuji za inspiraci a rovněž i za to, že zde zdůrazňuji otázku stavebnictví, kde se ještě dá mnohé propracovat a já se tomu chci věnovat. Čemu dokonce nerozumím nebo nedokážu stoprocentně pochopit, totiž, že je možné dosahovat i cílu a že těch cílů je dosahováno z důvodu krize. Ale tady nemůžeme například v Irsku a tak dále ty motory evropské ekonomiky, které kdysi právě oslabili, nelze trestat tím, že bychom jim ty cíle nastavovali ještě vyšší to by nám do krámu se nehodilo. Co je důležité, je, že ty cíle musí být dosažitelné že jich dosaženo bude a že se k tomu přispěje společným úsilím jak spotřebitelů, tak i průmyslových odvětví a že členské státy musí dohnat to, co zanedbali v oblasti prosazování těch směrnic. Nemůžeme trestat spotřebitele za to, že se něčeho nezosáhlo na úrovni členských států. Spíše bych řekl, měli bychom se soustředit na to hodnotné v té směrnici, na to, co stojí za to ještě dále navodit a rovněž na to, co stojí za to sladit. Pane Hocne, já vím, že v komisi se vedou boje mezi generálními řediteli a mnozí v rámci komise by velice rádi chtěli svést dohromady eh, předpisový rámec, ale jsou tam bohužel i odpůrci, protože každý si eh, vaří svou vlastní polívčičku. No a to ještě musíme řešit. Musíme mít možná vlastní strategii Evropského parlamentu. V mezidobí Rovněž zde máme posudky a i z těch dnešních eh, vyplývá, že bychom si měli troufnout přijít s vlastními nápady a nikoli pouze se nechat vést komisí. Tedy v tom smyslu se i já vynasnažím prohovořit pozměňovací návrhy. Jsem optimistou. Eh, předtím to klaplo, proč by se nám to nemělo podařit tentokrát. Eh, děkuji. A na závěr k tomuto bodu eh, informuji vás, že Pozměňovací návrhy jsou předkládány do 17. března tento týden a potom diskuze k pozměňovacím názorům je předpokládaná na 10. dubna a 14. května se eh, bude uzavírat ta otázka, potom se v plenárce bude eh, hlasovat v květnu. A nyní eh, se k nám připojí už generální ředitel Roberto Viola, zasedne k nám předsednickému stolu a my ho tady vítáme. Pracovali jsme hodně s generálním ředitelem eh, na několika důležitých opatřeních. On tedy zná dobře náš výbor, my jsme rádi, že ho zde můžeme dnes uvítat. Je to bod, eh, který musíme s ním prodiskutovat a který se týká přeskumu rámce pro telekomunikace. Eh, brzy komice se tímto bude zabývat a my Požadujeme o, po panu generálním řediteli, aby nás informoval o výsledcích konzultací, která proběhla. E, rádi bychom věděli, v jakém časovém období bude komise pokračovat. A jenom jedna poznámka, kterou si dovolím, jelikož v mnohých sektorech, prosím vás, ti, kteří odchází, odcházíte v tichosti. Děkuji. Říkala jsem, že v mnoha, mnoha sektorech ekonomické činnosti a ve výrobních činnostech jsou stále více propojené a používají stále více uh, in, digitální systém, často ho i produkují. A v mnohých oblastech společnosti se lidé stále více propojují. Takže si myslím, že pravidla našeho rámce pro komunikaci, které pocházejí z nedávných let, nicméně potřebují být přeskoumány a revidovány, protože tady dochází k neustálému vývoji. Jsme tedy eh, tady proto, abychom diskutovali o velice významném bodu, protože to je oblast, která je neustále ve vývoji budeme pracovat ještě na dalším balíčku, na dalším eh, na, dalším, na další revizi. Děkuji ještě jednou řediteli za to, že mezi nás přišel a předávám mu slovo. Paní předsedkyně, vážení poslanci, pro mne je opravdu potěšením být tu mezi vámi a, a také vám nyní mohu s potěšením oznámit pokroky, na v této oblasti a pohovořit o novém rámci pro telekomunikace. V první řadě bych rád poděkoval Evropskému parlamentu za zprávu o digitálním jednotném trhu, což je opravdovým zdrojem inspirací pro Evropskou komisi. A také bych chtěl říci, že je e, opravdu pozitivní pro instituce vidět to ocenění, jak nahlížejí na ostatní na tento digitální trh. Já jsem se nedávno v Barceloně seznámil s tím, jak se v americk- afrických zemích zavádí něco podobného na jejich územích. Také na Dálném východě něco podobného probíhá, stejně tak v Americe a přes Atlantik. Myslím si, že Evropa tedy eh, nyní mm, začíná určité změny. Máme telekomový jednotný trh a nyní se tedy tím snažíme inspirovat a opravdu je to pro nás eh, takové ocenění naší práce. A nejedná se jenom o legislativu, o nařízení, jedná se také o to, že pokračujeme v dobách naší společnosti ekonomiky směrem k digitální ekonomice a proto jsme představili Evropskému parlamentu a radě takovou komplexní politiku o digitalizaci společnosti a ekonomiky z hlediska technologií a také z hlediska toho, co je třeba učinit 6. dubna. Tam bude tedy eh, sdělení, které jaksi doloží to, o čem jsme přesvědčeni, jak posílit digitalizaci průmyslu, digitalizaci vlád. Můžeme takto lépe rozhodovat a můžeme také naší vědecké komunitě, průmyslu, malým a středním podnikům prostě zajistit komunikaci v cloudu prostřednictvím naší cloudové iniciativy. Samozřejmě, že by mi bylo ctí, kdybych mohl i členům ITRE z, um, přednést uh, o tom balíčku, až bude zveřejněn a zapojit se do diskuze, tedy pokud to po, budete považovat za užitečné. A Rád bych nyní eh, se vyjadřil k tomu dnešnímu tématu, tedy pokrok na revizi telekomu. My jsme eh, dokončili veřejné konzultace, obdrželi jsme 250 odpovědí od mnoha subjektů, členských států, institucí a Myslím si, že všichni se shodli na tom, že potřebujeme předložit, provést tuto reformu, že potřebujeme lepší soubor nástrojů pro elektronické komunikace. Tyto komunikace opravdu jsou takovou podporou té struktury, na základě které staví celý digitální trh. Potřebujeme dobře fungující Eh, telekomunikace, bez nich by nebyly digitální služby. No a záměrem, když se díváme na přístup na konektivitu, tady je to velice jasné. Myslím si, že to všechny instituce sdílejí, tedy aby celá Evropa byla propojená, nezávisle na tom, kde v Evropě se nacházíte a aby to bylo propojeno širokým pásmem. Nejen Evropané, ale prostě eh, všechna místa v Evropě. Potřebujeme eh, konektivitu v autech, v průmyslu, konektivitu prostě kdekoliv, čemkoliv. V tom žargonu to nazýváme internet věcí. A potvrdilo se s eh, těmi konzultacemi, že dobrá konektivita je nezbytnou podmínkou pro dosažení digitálního jednotného trhu a opravdu maximálně souhlasíme s Evropským parlamentem, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, tedy aby každý Evropan byl propojen, že navýšíme soukromé investice a veřejné orgány tedy souhlasí e, s touto konektivitou, ale to co e, dělají kolektivně, to je malé procento a ta velká část procentuální pro tu konektivitu musí vzejít ze soukromého sektoru. Proto je důležité eh, tedy tu mít investory, aby nahlíželi na Evropu jako na atraktivní příležitost, kde tedy fungují služby, kde společnost používá digitální prostředky a tedy takto získat investice pro infrastruktury. A nejlepším způsobem, jak navýšit investice, je tedy soutěž. No a Tady je důležité, abychom se zaměřili zejména na naše eh, regulované sítě, mít tady eh, opravdovou rovnováhu mezi podporou investic a podpory hospodářské soutěže. Také potřebujeme to, aby každý se cítil jaksi přitahován těmi schopnosti, nejen ti tzv. incomingoví operátoři, ti tradiční v Evropě, ale i noví aktéři, kteří se nyní stávají opravdu zajímavými aktéry na evropských trzích, tedy jsou to ti nová, začínali jako nováčci a nyní jsou významnými tedy poskytovateli telekomových služeb. Také souhlasíme s parlamentem v tom, že je důležité se dívat také na ultrarychlý přístup k síti, zejména 5G, otázka mobility, zaměření na průmysl, tady opravdu budeme potřebovat vysokorychlostní přístup. No a když se zvažuje ten nový balíček legislativy, bude představen komisí po létě a doufejme, že jej uh, Eh, schválí v rozumné lhůtě, i když to asi radě a parlamentu bude trvat nějakou dobu, aby dosáhli dohody velice pravděpodobně některé z těch částí, eh, tedy bude směrnice, bude to muset být transponováno do národní legislativy, takže se zaměřujeme na ten rámec, který by tu měl fungovat nejdříve, tedy kompletně v roce 2020, ale doufám, že některá ta opatření budou fungovat již předtím, to znamená, že se zaměřujeme na to, jak ta síť, jak ty služby budou vypadat po roce 2020 a dále. A samozřejmě se zaměříme i na tu gigabitovou společnost. Bude tu tedy 5G jako nový mobilní standard, tedy aby vše probíhalo plynule a vše bylo propojeno tady je důležité, aby ta pravidla, o kterých hovoříme, byla pravidly pro budoucnost a ne pro minulost. Konektivita to není jenom otázka rychlosti, je to také otázka zkušenosti uživatele eh, na základě toho, jak bude vnímat, jak je zahrnut, zapojen do té konektivní společnosti a jaké druhy služeb bude mít dostupné a co mu může pomoci vylepšit kvalitu života. Takže to není jenom o tom, tak o těch tak jednoduchých věcech, o kterých jsme hovořili dosud, tedy vys, eh, rychlost, ceny a podobně, ale spíš taková komplexní obecná kvalita služeb, což je třeba tedy vše řádně zhodnotit. A zpráva parlamentu hovoří o opatrnosti, abychom nepřeregulovali eh, a nenavýšili to zatížení tam, kde, je to, eh, kde to není nezbytné. Samozřejmě hodně eh, to bereme v potaz, toto upozornění ze strany parlamentu. Samozřejmě potřebujeme flexibilitu, musíme uplatňovat pravidla tam, kde je to zapotřebí. Evropské elektronické komunikace a tento rámec je asi nejsofistikovanější ve světě. Zakládá se na principu eh, eh, eh, práva hospodářské soutěže a chceme zabránit krachu trhu. Tento přístup prostřednictvím nařízení si myslím, že odpovídá požadavkům, tedy přístup, jak měnit trh tady je třeba brát v potaz nejen investice, ale eh, dívat se na to tedy komplexněji. Další prvek, o kterém se hodně hovořilo eh, v rámci revize a konzultací eh, revize Telekomu, je spektrum. Spektrum, tady si asi pamatujete, to byla jedna z těch hlavních složek návrhu telekomového jednotného trhu ze strany komise. Komise eh, to vnímala, tady to prošlo v prvním čtení v parlamentu a a myslím si, že si to vysloužilo respekt parlamentu. Viděli jsme tady velkou podporu. Prošlo to velkou většinou, nicméně bohužel ráda a si myslela, že to lepší by nebylo úplně důležité. Řekli parlamentu, když chcete e, urychlit otázku roamingu, tak je třeba se zabývat v revizi i spektrem. Nebylo to překvapení, tedy že komise nezměnila svůj názor a když si čtu tu zprávu, tak ani parlament nezměnil názor, takže zřejmě nyní dozral čas, abychom tu měli opravdovou reformu spektra i v Evropě a jsem si jistý, že eh, parlament bude stát za tou myšlenkou, že zejména u 5G musíme se zabývat otázkou spektra jiným způsobem. Ano, máme tu třeba inteligentní vozy, které zastaví na hranicích mezi jednotlivými zeměmi, protože tam není koordinace spektra. To by bylo opravdu politování hodné. Díky práci parlamentu a jiných institucí um, to budeme mít zkušenosti nulového roamingu od příštího roku. Uh, nyní se to dokončuje a již je to tedy legislativa a otázka frekvence to je fragmentovaná záležitost matoucí a ohrožuje to naše budoucí implementaci 5G a otázky konektivity propojených automobilů a autonomních systémů. To znamená, ty kroky jsou opravdu vysoké a nyní je opravdu vysostně důležité, abychom provedli opravdovou reformu spektra. Další věc, o které se hodně hovořilo, tady už se blížím k závěru, tedy eh, ta rovná pravidla pro všechny. Telekomový trh, eh, jaký byl v době, kdy tu byla poslední reforma, byl úplně jiný. Nyní tu máme nové aktéry, tedy platformy, hodně věcí se tu změnila. A byla tu určitá výzva ze strany mnohých respondentů, aby tedy ta legislativa nastolila rovná pravidla pro všechny. Samozřejmě, že nám to bylo předloženo různými způsoby, někdy trošku matoucím způsobem, někdy takovou obranou e, cestou, ale jasné tady z toho je, že co se týče základních práv, soukromí, což je středobod tedy toho nařízení o ochraně údajů a směrnici o soukromí, která tvoří součást toho revizního procesu. Stejná pravidla by se měla uplatňovat přeshraničně tedy, že by tam nebyla větší míra ochrany či menší míra ochrany, když využíváte eh, systémy na posílání zpráv a podobně. Tedy respektování základních práv, respekt uživatele, tady je jasné, že tedy legislativa na úrovni Evropy musí poskytovat stejnou míru ochrany. U poskytování té služby tady stále budou rozdíly. Pokud se služba používá veřejné zdroje, jako třeba čísla nebo frekvence, tak tady samozřejmě je třeba požadovat vyšší míru ochrany, protože se používají veřejné zdroje. Tedy ehm, bez pochyby ty služby, které požadují veřejné zdroje, budou mít vyšší míru požadavků na regulaci než u otevřeného internetu. No a zároveň ustanovení o internetovém přístupu se trvávají tady eh, tam, kde je třeba ochraňovat občany. Občané mají právo požadovat určitou eh, specifickou míru ochrany. Takže zase Tady nepřekvapuje, že v období eh, ochrany přístupu k internetu budeme muset zajistit, že zájmy uživatele budou ochráněny. No samozřejmě je to celá řada ještě dalších věcí, ale z důvodu časových, pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, nyní přeruším a jsem ochoten odpovídat eh, další vaše otázky. Děkuji. Děkuji panu doktorovi Vialovi, který eh, i v tom omezeném čase eh, nebyl vůbec obecný, řekl se velké množství přesných informací. Eh, první, který promluví, je zpravodajka, která již byla tady, již citovaná ve Děkuji paní předsedkyně a vítejte a pane generální řediteli Violo, ještě jednou u nás a děkuji vám za váš projev. A i přes omezenou řečnickou dobu, jak řekla paní předsedkyně, jste nám to vysvětlil eh, komplexně, ale i dopodrobna. A eh, myslím si, že v průběhu tohoto mandátu, což je tedy mandát, který eh, začal tím, že jsme si stanovili vysoké cíle, tedy úplné rozvinutí eh, digitálního trhu, tedy od trhu s telekomunikacemi, pak to byla eh, debata o portabilitě, pak eh, harmonizace širokého pásma 250 MHz, to už začalo všechno v parlamentu, no a teď se tu blíží tedy ten další balíček týkající se průmyslu, veřejné zprávy a další. No a myslím si, že opět, tak jak tomu došlo v roce 2009, 2012, ten regulační rámec v telekomunikacích, elektronických telekomunikacích tady hraje klíčovou roli. Je to takový zásadní prvek v této architektuře, která umožňuje rozvoj jednotného digitálního trhu. No a my eh, jsme na dobré cestě, máme čas, ale je tady zapotřebí, aby tyto návrhy, zejména ten regulační rámec, jsme mohli tady v tomto parlamentu, tak jako to bylo v minulosti, eh, abychom to mohli doplnit o všechny ty nezbytné předpoklady a požadavky a dostatečně včas to tedy zprůchodnit, protože v opačném případě by to nesloužilo ničemu. E, tento sektor se totiž rozvíjí velice rychle a nakonec by nám to nesloužilo k ničemu. Jak jste e, říkal, pane řediteli, musíme hledět vůči do budoucnosti a v tomto kontextu bych tady chtěla naléhat na to okno příležitostí, které představuje rozvoj sítí páté generace, těch 5G. A myslím si, že až toto bude tedy jaksi aplikovatelné, tady tím horizontem je rok 2020, tady ta plná implementace a rozvoj, tady to umožňuje obrovské okno příležitostí, protože eh, v podstatě to definitivně bude transformovat ta propojení všeho se vším, to znamená to vše, co si budete moci eh, vybavit, se bude propojovat a to bude kvalitativní skok v té legislativní transformaci. Dnes ani si nedokážeme vybavit ty dopady výjimečné, jaké ten dopad může mít. Je to také příležitost eh, také z jiného důvodu, co se týče spektra, eh, radioelektrického spektra. Tady máme opravdu podstatný nedostatek Ehm, otázky neharmonizace, což vede k určitým problémům až na vysokou úroveň koordinace. A tady eh, ta pátá generace a tento regulační rámec, který přijde prostřednictvím tohoto návrhu, tady je opravdu příležitost učinit velký skok, který jsme neučinili dosud. Máme tu celou řadu poků kinu prvků od cen, až udělování licencí a celá řada dalších, kde jsou prostě homogenní kritéria, která se mohou rozvinout v celku, tedy na úrovni EU. Takže toto je opravdu důležité, je to životně důležité. Nyní budu také mluvit ty z frakcí, ale je tady spousta lidí, kteří chtějí ještě hovořit, takže prosím vás, buďte, eh, buďte struční. Eh, kolega Danika. Já bych eh, rád na úvod zdůraznil, že přesně tento balíček jsme dlouho čekali, ale prozba o vyjasnění. Je tam jeden návrh, který se bude týkat eh, přeskumu eh, těch velkoobchodních eh, frekvencí, spekter. Je pro nás důležité vědět, zda se jedná o jednotlivé záležitosti, které budou pojednávány odděleně, anebo zda to vše bude uh, v jednom balíčku a bude tam i systém aukcí součástí toho telekomunikačního přeskumu. A ještě, pane Violo, některé záležitosti na radě týkající se spektra. Jedná se o to, co jsme sami navrhovali ohledně těch frekvencí v tom spektru. Vzali jste to v potaz a k čemu dojde, pokud nebude přijato 5G? Je možné, že například v Rumunsku se nepřijme 5G, ale v Řecku ano. Tak jakým způsobem oni pak budou moci spolu komunikovat? Jedna možnost je, že se tam o tom nebude zatím vůbec rozhodovat, tak bych chtěl vědět víc. A jinak přeskum eh, těch eh, velko, eh, te, toho celkového přeskumu. Tady bychom rovněž chtěli vědět například v roamingu, jak se to bude řešit. A rovněž zda parlament a závazky, se kterými přišel, dočká se to nějakého ocenění v tom té nové verzi. Já budu netrpělivě vyčkávat toho, co z komise dostaneme, ať už jednom nebo ve více položkách. Kolegyně Kapel. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli, za vaše vysvětlení. Dostáváme takový předstupní obraz té revize telekomunikačního balíčku. Zajímavá témata všechna. Já se budu držet tématu spekter to je jádro trhu s telekomunikacemi, ale obecně i jednotného digitálního trhu. Vidíme, že roste poptávka rovněž po sítích typu multiple input, multiple output, což znamená jiné kapacity eh, potřebujeme je a 5G z pohledu spolehlivosti a rychlosti jsou jistě dalším krokem. Čím se nabízí otázka, jakým způsobem to zvládneme s nějakou úpravou, správní úpravou. Budeme mít nějaký superregulační úřad na komunitární úrovni a pak v každém členském státě, který to zajistí, že celý telekomunikační trh rozhodně bude proveden ve všech členských státech, aby to nebylo tak jako řekl předřečník, že totiž někde to 5G už bude, jinde ne, to rozhodně potřebujeme vyřešit a rádi bychom znali konkrétní odpověď. Jinak mimochodem jste nakousl téma soukromých investicí a vím, že se to netýká pouze telekomunikací, ale tady to bude mít obrovský vliv. Zda díky investicí budeme schopni tvořit růst pracovní místa a tak dále. Tady potřebujeme podmínky, pobídek a hodnotové tvorby. A třetí věc, technologie. Tady, kdybychom to chtěli shrnout, tak se se jedná o konektivitu, přenosnost, internet věcí, investice do bádání a rozvoje obecně v digitální oblasti, v telekomunikační oblasti. Tady bychom možná taky měli zvážit střednědobý přeskum, tak abychom do roku 2020 prohloubili ty aspekty, zejména u digitalizace, u komunikačních technologií a digitalizaci, aby to stálo více v popředí. Eh, Kolegyně Klas bude hovořit později a nyní bude, bude hovořit později, bude mít více čas, takže dáváme slovo jinému kolegovi. Děkuji. Tady pám, pár mám nápadů k těm investicím přátelským rámci. Pobídky soukromým investorům pro konektivity by měly být snažší, nezatěžující a to by urychlilo jejich eh, přebávání. Druhý bod. Eh, konkurenceschopnost ano je klíčová, ale tam, kde není přiměřená infrastruktura, tak to nefunguje. Chceme um, snížit předpisový rámec tak, aby uh, to platilo pouze tam, kde není žádná konkurence v infrastruktuře. Další věc, spektra, tady musíme sladit požadavky členských států komise, aby pravidla byla harmonizovaná. Za čtvrté, vyjasnit eh, souvstažnost tržních sil a regulatorních zásahů. Jinými slovy, přejít z modelu ex ante na model vyhodnocování ex post a intervenci ex post a pak model, kdy budeme se snažit prosazovat podobné služby kaskadově. Kumpulenáty, prego. Kolega Kumpulenáty. to je pro mě rajská, to, co zde slyším. Já jsem vůči digitálnímu jednotnému trhu byla kritická, protože tam byla řeč pouze o trhu, malých středních podnicích a klientech. A přece v Evropě máme i společnost, i lidi, občany. A digitalizace se týká všech. Takže je velice prospěšné, že komise konečně už rozšířila své obzory a ten balíček pro telekomunikace se neomezí pouze na na přání velkých firm, nadnárodních firm. Velice nám to vyhovuje. E, velké firmy, jejich nadvláda, to je minulost. Do budoucnosti potřebujeme více tržních hráčů. Tedy první věc je využívat amerických aplikací na azijských strojích a v Evropě bychom měli mít prostor pro nové hráče. Druhá věc, u telekomunikací to by mělo být inkluzivní pro eh, všech 500 milionů občanů, i to vysokorychlostní, tedy budeme revidovat i příslušnou směrnici, budeme eh, stále ještě upravovat telefonní automaty na ulicích a faxy, anebo spíše se zaměříme na povinnost poskytnout všem občanům přístup k internetu. Jinak budeme mít dvě kategorie občanů. Například ve Finsku se snažili zavádět zvlášť systém pouze pro recepty a vydávání léku a je to katastrofa. Tedy ta opravdová odpověď musí sáhnout až do každodenního života občanů. Eh, kamarád z Finska mě řekl, že když se přestěhoval do Francie, tak mu nedovolili si otevřít internetový účet, dokud nebude mít bankovní účet. No tak proč by ho měl mít, když tam žil jenom krátkodobě, tam bydlel a přece máme bankovní unii. Já nevím, proč musíme takto lidem komplikovat život. Pořád o tom hovoříme, že máme jednotný trh, tak by to měl občan pocítit na vlastní kůži. A rovněž konkurence konkurenceschopnost, eh, hospodářská soutěž je klíčová. Já tady se odkláním od eh, kolegy Bonyho, jak nadefinovat mm, eh, konkurenceschopnost a hospodářskou soutěž. Tady by to mělo být jasné. Tady už máme mnoho firm, které se snaží o ten trh, ale obecně ubírá se to správným směrem, zohledňujeme už všechny občany a tvoříme pracovní místa pro všechny Evropany. Grazie, poru. Děkuji, Porubik. Já rovněž chci poděkovat panu řediteli Violovi za dobré vyhlídky do budoucna. Nám jde prostě o to, abychom spektrem a 5G, tou technologií, vytvořili nové možnosti, a to ne až v roce 2020, ale dokonce už i v roce 2018, abychom už mohli přikročit k dalším krokům. Takže když chceme mít aukce frekvencí, to by mohlo přijít z výnosy pro všech 28 členských zemí a ministři financí by je měli dát dispozici Evropské investiční bance, aby mohla urychlit strategii Connecting Europe a výnosy, pokud zůstanou v členských státech, tak pokud budeme mít páku prostřednictví EFSI a Junkrova balíčku, tak to musí být masivní investice do infrastruktury. Já se domnívám, že díky tomuto modelu bychom rozhodně byli schopni nápomoci jednotnému evropskému digitálnímu trhu. Dostali bychom se fantasticky dopředu a zůstali bychom v čele celosvětového peletonu. Nemůžeme se nechat zpomalovat tím, že nám uvízne technologie 5G, chceme mít 30% podíl na celosvětové výrobě a právě digitální trh tady se hraje rozhodující úlohu. Grazie e Blanco Lopez, prego. Lopez. Děkuji, paní předsedkyně. V té veřejné konzultaci komise se zmínila skutečnost určitého nahrazení těch klasických telekomunikačních služeb a ty noví aktéři ekonomičtí, kteří ale neplní stejné normy jako třeba otázka bezpečnosti. Chtěl bych tedy vědět, zda komise navrhne určitou regulační konvergenci v této věci. Za druhé, přístup k vysoké kapacitě. Tady bez pochyby chceme podpořit politiky rozvoje zdroje, přejeme si navýšení právě i tohoto druhu služeb a aplikací. A komise identifikovala tedy určité prázdné místo, co se týče několika set milionů pro splnění tohoto cíle. Mohl byste nám říci, na čem tedy tady pracuje komise a co se spektra týče před několika dny Eh, předseda eh, té skupiny eh, pracující na témata spektru říkal, že je zapotřeby inteligentně harmonizovat. Chtěl bych vědět, na čem tedy komise pracuje. A pak univerzální služby. Podle předběžných údajů veřejných konzultací je tu taková veřejná pozice zachovat ty univerzální druhy služeb, upřednostňovat tedy rozhodování členských států u širokého pásma. Můžete nám tedy říci víc z těch výsledků konzultací? Děkuji. Děkuji kolega Otmar, který je s Čínovým zpravodajem, pokud se nemíním. Děkuji jen velice stručně, jenom několik takových zamyšlení. Myslím si, že tady je důležité, aby ta revize byla provedena z té perspektivy, aby se tedy nepoškodil rozvoj, ale abychom také měli opravdu konkurenční pětigenerační společnost, protože 5G e, už se to stalo takovou mantrou, každý to tady opakuje, ale budou to zahrnovat tu společnost jako takovou, nejen telekom, nejen jiná odvětví, bude to všude a bude to vyžadovat jiné eh, požadavky, jak se toho uchopit. Eh, v první řadě zajistit, eh, že budeme mít dostatečné spektrum. A jak tedy vždycky víme, u každé té diskuze o jakékoliv spektrum se to zkomplikuje, protože musíme navýšit cíle, Dále, jak navýšit konkurenceschopnost nejenom u, jen, u těch operátorů, ale i u těch, kteří do toho investují, tedy do širokého pásma a nejrůznějšími způsoby. Myslím si, že tady je důležité, aby ten přeskum se mohl provést z toho hlediska, jak se tam dostat, než spíše jak rozvinout to, co máme, což je zase dlouhá, druhá také důležitá část, ale je třeba na tom ještě zapracovat. Eh, Děkuji, Kálas. Děkuji. Mě zajímají ta rovná pravidla pro všechny. Pokud se tu bude hovořit o rovných pravidlech mezi tradičními odvětvími a novými službami, co to doopravdy znamená? Můžete to trochu rozvést? Protože já to chápu tak, že stejné služby Tedy služby jsou podobné, ale některá pravidla nejsou smysluplná pro online, i když jsou zase smysluplná u telefonu. Takže stále přetrvávají rozdíly a také existuje rozdíl mezi nebo rozlišují se oblasti, kde je vysoká míra konkurence a kde je zase nízká. Například u přístupu k sítím, to je rozhodně místo, kde není taková konkurence, je tam zapotřebí více pravidel spíše než u služeb, které jsou velice konkurenční a kde ty bariéry k vstupu nejsou tak vysoké, takže můžete toto rozvinout. Děkuji. to vezmu. Děkuji, pane, eh, paní předsedkyně. Jenom dva rychlé dotazy, protože zbytek už zmínili kolegové. 5G. Eh, Mohl byste nám eh, říci konkrétně, jaký dopad má koordinace mezi členskými státy a zda už tady došlo ke konzultacím na mezinárodní úrovni? A potom kolega Helkmart hovořil o investicích do sítí. Uh, Předpokládá se financování v rámci EFSI v tomto sektoru proto, aby byla podpořeno širokopásmové připojení. A potom ten homogenní rámec. Vy, pane řediteli, jste se o něm zmínil, ale ještě jsem neslyšela, jakým směrem se bude ubírat komise. Myslíte eh, na nějakou normu, na nějaké, nějakou regulaci nebo si myslíte, že tam tudy by se postupovat nemělo, aby eh, byl zaručen homogenní rámec mezi různými infrastrukturami dodavatelů? a remont? Eh, děkuji. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pan řediteli Violo, já bych na vás měl konkrétní dotaz, který se týká a hlavně dispozic pro roamingové poplatky a pro jejich odstranění. Jaká je ta situace, která se týká no, vlastně uživatelů. Už se o tom uvažuje, má tady představu o tom, kudy se ta cesta bude ubírat. Děkuji. E, nikdo jiný už se písemně nepřihlásil, takže vzhledem k tomu, že máme čas, znesla bych já otázku na generálního ředitele. E, co se týká e, otázky soukromí, ale nejenom toho, vzhledem k tomu, že chceme chceme chránit soukromí ve, při té všeobecné digitalizaci. Příští balíček bude se věnovat e, země právnějším, techničtějším aspektům a bude se e, týkat i tématu vlastnictví údajů. My jsme jako výbor ITRE jsme na minulém sezení ve Štrasburgu e, se o tomto zmínili. Ta společnost Big Data, ta vlastně znamená, že jsou tady nové výzvy. A je naprosto nutné, abychom se tím zabývali, tím velkým objemem dat, kteří velký operátoři mají. Co to znamená vlastně z hlediska používání možného, jaké záruky můžeme vlastně zajistit, aby všechny tyto údaje nejenom poškozovaly e, soukromí jako a ochranu údajů soukromníkům, ale jak se dá zabránit tomu, aby se nezneužívalo těchto údajů. Budeme se tím tématy zabývat nebo počkáme, až dojde k nějakým sporům a dojde to na e, soud a bude potom nějaké rozsudky. Bude to patřit do tohoto balíčku nebo to bude patřit až do dalšího nějakého pracovního tématu? Pokud e, nemáte e, žádný jiný požadavek na řečnickou dobu, tak já bych předala opět slovo panu doktorovi Vialovi, aby odpověděl na všechny dotazy, které tady padly. Děkuji. A já vám děkuji, paní předsedkyně. Kolik hodin mi k tomu dáte? 15 minut, dobře. Já se již předem omlouvám ctěným poslancům, pokud tedy mé odpovědi budou povrchní, nebo aspoň tak budou vypadat, protože za tak málo času je složité tady poskytnout hloubkové odpovědi. Ale samozřejmě já jsem vám kdykoliv k dispozici, stejně tak i moji kolegové, abychom tedy vám poskytli veškeré další informace. Nicméně nyní tedy reakce na všechny ty důležité otázky, které tu zazněly. Takže podle pořádku, a tak jak jste hovořili k paní de Castillo, vy jste hovořila v první řadě o načasování. Ano, to je opravdu velká výzva, protože ty návrhy, pokud nebudou rychle schváleny a nebudou rychle transponovány, pokud tam budou ještě další opatření, tak eh, jak si eh, neuspějeme. To znamená otázka toho, jak zahájit vnést do té debaty další prvky, jak zajistit, aby ten schvalovací proces byl rychlý. To je opravdu velice důležité. Nejenom ten způsob, jak se předkládají ty eh, návrhy, ale tedy a jak to všechno probíhá. Paní de Castillo také zmínila těch 700 eh, eh, MHz návrh. Ano, to je rychlý návrh, protože je to rozhodnutí parlamentu a rady. Má to okamžitý účinek a je to tedy důležitý návrh pro pátou generaci. Je to návrh, kde prostě pokud se může postupovat rychleji, tak něco opravdu ovlivníme a změníme, co se legislativy týče. Pan Nika se ptal eh, na zacílení. Ano, ten balíček je komplexní, eh, protože musíme revidovat celou řadu směrnic, nařízení a, a zřejmě nebude možné, abychom toto vyřešili jedním nástrojem. Takže stále zaznamenáte několik navržených směrnic, a také regulačních nástrojů. Samozřejmě, že jsme se snažili ten balíček zjednodušit, navrhnout horizontální nástroje tam, kde je to možné, protože samozřejmě ty horizontální nástroje jsou více nakloněny vnitřnímu trhu, ale samozřejmě je tu pak i ještě otázka národní legislativy, která tomu následuje. Co se týče páté generace, tady jste nadnesli téma eh, různé eh, rychlosti postupu to je opravdu velice složitá situace, protože, jak jsem podotkla, to propojené auto se prostě nesmí zastavit na hranici. Takže když země budou mít odlišné rychlosti, tak eh, to bude jaksi méně inkluzivní společnost v případě té pomalejší. Ta otázka harmonizace spektra, a to je diskuze o specializovaném sektoru, anebo o, eh, zda by to mělo být eh, jaksi středo eh, bodem zájmu členských států. Tady je opravdu diskuze o tom, jak eh, pokročit eh, v této diskuzi. Revize roamingu, ano, tady postupujeme rychle, samozřejmě nařízení TSM nám stanovilo jasné lhuty, takže můžete očekávat ještě před létem návrhy a začneme velice brzy i ta jednání o této revizi. Co se týče otázky paní Kapel, ano, tady jsme hodně zvažovali to, jak eh, ta pátá generace bude vypadat, jak budou vypadat mobilní služby, je třeba zvážit otázku regulátoru a jaké pravomoci budou mít. Ono je zvláštní říci, že dnes Berek nemá zodpovědnost za spektrum a někteří regulátoři nemají zodpovědnost za spektrum, takže to je takový patchwork po Evropě. Jsou tu vlády, ministerstva, které jsou přímo zodpovědné, někde specializované agentury, jinde jsou to nezávislí regulátoři a to opravdu ten dialog velice stěžuje mezi regulátory a mezi členskými státy. Takže jednu věc, kterou eh, jak si nadneseme, nadneseme v rámci budování toho balíčku, tady bude to, jak zajistit, aby tu byl opravdu harmonizovaný regulační dialog po Evropě. A, a otázkou tu bude, jak ti různí regulátoři budou moci mezi sebou komunikovat. Uh, a co se týče investic, zejména tedy na zaměření těch technologií jako IOD, digitalizace průmyslu a propojení na Horizon 2020, tady opakuji, v Dubnu předložíme důležitý balíček a jsem více než připraven o tom hovořit, jaký to bude mít tedy obsah. Pan Bony tu nadnesl zajímavý návrh, samozřejmě že se tím také budeme dopodrobna věnovat. Je třeba nastolit rovnováhu mezi ex ante a ex post. To je jednou z těch, chybnou, z těch chybných sil stávajícího přeskumu a i dalších revizi. Samozřejmě, že to obecné ponětí toho, že ehm, Eh, to nařízení to bude pouze, pokud to bude zapotřebí. My se díváme eh, na tu možnost regulace také z tohoto hlediska i do budoucnosti. Tak ta jednotná pravidla tady asi eh, odpovím na celou řadu otázek, které tu zazněly ohledně toho paní Kumpola. TSM to je o změně společnosti a evropské ekonomiky. Není to o odvětvových pravidlech pro copyright nebo pro telekom nebo pro audiovizuál. Uh, proto je to nové a proto eh, na to zbytek světla nahlíží jako na opravdu jeden z těch nejzajímavějších legislativních experimentů, který má vliv na změnu společnosti. Ten koncept inkluze, podpory něčeho, co je nového, tady prostě se pokusíme předložit návrhy z naší strany. Samozřejmě se nebudeme omezovat jenom na stávající aktéry, protože jich potřebujeme mnohem více. A když se dívám na ten eh, dnešní eh, text na ten benefit, jaký to bude mít pro dnešní ekonomiku. To se netýká jenom Evropy, je třeba to provést. No a nejlepší způsob, jak to uchopit, je, abychom jaksi nebyli žárliví na to, že i jiní mohou být úspěšní. My si totiž přejeme opravdu dobře fungující společnost a ekonomiku a dosáhneme toho, když teď ty věci uděláme dobře. A, a lidé, Eh, kteří eh, jsou úspěšní v životě nebo ve sportu, tak musí mít dobré školy. Proto potřebujeme dobré infrastruktury, dobré eh, režimy, dobrá pravidla a tím to zajistíme. O tom jsem přesvědčen. Panu Rubikovi zase o spektrum páté generace tady poukazuje, že 2018 je náš opravdový cíl, není to 2020 a více a EUHF, to je tedy návrh k projednání a zhodnocení, to je opravdu zásadní krok a, a frekvence a aukce a zase Evropa vykonala něco, co zřejmě není úplně tím nejlepším způsobem. Byli jsme eh, velice úspěšní z 2G, u 3G, tady byla ta myšlenka ministru financí, že to bude stát asi velkou eh, eh, částku prostředku a že tady ty možnosti ztráty, určité eh, eh, konkurenční výhody a velkých dopadů na spotřebitel. Ten rámec byl jasný, ale možná ne příliš jasný. Ty aukce se týkají transparentnosti, ne, že budeme těžit prostředky z té možnosti frekvence. Ono tady nejde o to, že by rada to blokovala konkrétně, či by, že by neměla čas. Já doufám, že díky tomuto balíčku umístíme znovu do středu našich snah lidi, občany, aplikace a nikoli ministry financí, kteří by na to měli vydělávat. Tady totiž by se z toho stal zpomalovač, než abychom měli zrychlení růstu. Členské státy samozřejmě by měly mít své právnou možnost rozhodnout, eh, jak ty prostředky vynaloží. My jim nemůžeme z Bruselu eh, předepisovat, eh, kam půjdou výtěžky z frekvencí, ale můžeme doufat, že členské státy dají hlavy dohromady a že se podívají například na otázku pokrytí na pobídky směrem nových služeb. Nemělo by být jejich hlavním motivem vydělávat. Ale ještě jednou zopakuji, výtěžek ať už to bude s aukcí nebo v nějaké jiné podobě, zůstane u členských států. Pan Blanco López se zmínil o mnohých velice důležitých věcech a zároveň zde citoval přístup inteligentního přístupu k právní úpravě frekvencí. Tady bych si dovolil říci, jednak v RSPG, v tom posudku se hovoří i o tom, že systém úpravy frekvencí v Evropě v podstatě funguje, vše je fajn a není třeba nic měnit. Nám připadá, že je to jinak. Inteligentnější regulace, pokud by měla eh, ponechat eh, stávající situaci, tak bychom si nepomohli. Na druhé straně inteligentní právní úprava neznamená centralizaci. Chceme ponechat členským státům vlastní prostor. A nyní souvstažnost eh, s Evrop- směrnicí, Evropskou směrnicí o službách. Tady si rovněž každý členský stát musí sám rozhodnout, co chce združit, co se vyplácí svést dohromady, než aby e, Brusel mu předepisovat, i když samozřejmě ty tzv. služby obecného zájmu či univerzální služby by měly sehrávat základní úlohu. A nyní musíme se ujistit, že máme dost zátěžových zkoušek u těch nových pravidel, tedy tady jde o ať už konzultace, ať už zapojování institucí předem, tak jako to činíme nyní, tak to budeme i v budoucnu mít, abychom zajistili, že vše je schopno podat ty výstupy, které si přejeme. Pak eh, pan kolega zde se dotkl složitého tématu rovných podmínek pro všechny. Výstupem z veřejných konzultací je neúplně uniformní obrázek, ale já jsem se snažil v tom krátkém časovém prostoru postihnout, že z pohledu definic to znamená upravit i právně upravit podobné věci podobným způsobem. Tam, kde se něco liší, tak to nelze sjednocovat. A možná, že jsem se nevyjádřil dost přesně, že je třeba rozlišit na jedné straně přístup. Na tom samozřejmě záleží v životě každého občana. A tam musíme chránit ten přístup, aby zůstal zachován a aby byl dán dispozici. Na druhé straně máme poskytování služeb, čili práci internetových operátorů. E, služby by měly být regulovány na nižší úrovni a to nejjednodušším způsobem. Na druhé straně sám přístup, to je otázka investic a dodržování pravidel při záruce přístupu k telekomunikačnímu trhu pro každého občana. Tedy takto máme na mysli, e, že o to jde, kdykoliv hovoříme o rovných podmínkách pro všechny. Paní Niebler, ta se tázala na 5G. Ano, snažíme se, když uvažujeme o 5G, určit, oč v Evropě jde. Máme přátelskou neformální dohodu s Čínou, Tajvanem, Koreou, Brazílií. Tady se snažíme probírat otázky i spolupráce s Indií, USA. Jde nám obecně o to, že chceme se znovu stát tím centrem, tím středem, kde 5G bude fungovat. Jde o to i našim průmyslovým rezortům, jde o to i službám. Pokud my jako Evropané přijdeme se správným akčním plánem, no a tady se o tom bavíme, a to by měl nastat 6. dubna u toho balíčku. Já se k tomu ještě vrátím. Tak by nemělo nic stát na překážce tomu, že by Evropa byla silným hráčem. Ehm, nyní, tady se zdá, že na stránkách telekomunikačního odvětví ještě nechápou sílu a potenciál EFSI, ale zdá se, že nám se daří kombinovat finance s EIB, s, e, z národních bank a i z EFSI a i CID e tam se hrává úlohu. A já doufám, že budeme mít investiční platformy u broadbandu aby všechny ty fondy mohly být čerpány. A myslím si, že budoucnost víceletého finančního rámce musí zohlednit i fondy s například bank, které prosazují inovace z evropského rozpočtu a vše musí být nastrukturováno do řádného projektu tak, aby konkrétní politiky z toho mohli těžit. A to se týká budoucí EMF. Pak tady byla otázka roamingu a jak na tom jsme u využívání a spravedlivějšího využívání roamingu. Samozřejmě, že tady půjde i o berek. To se v nejbližších měsících vyvine. Paní Toja ta se zmínila jednak o otázce soukromí a samozřejmě u revize směrnice o soukromí chceme mít neutralitu služeb. Protože proč by měly eh, telekomunikační služby, které poskytují služby různým způsobem, měly jednotlivě začít chránit soukromí a osobní údaje? stejným způsobem to samozřejmě nemá smysl. Ale využívání um, údajů na soukromé úrovni a zároveň přístup například vědcům, výzkumníkům a tak dále a pak máme problém, kdo drží ty údaje, ať už veřejné nebo soukromé orgány, například v preventivním smyslu, chtějí eh, předcházet nehodám a tak dále. Takže tady se jedná o diskusi, kterou se snažíme svázat na nějaký seznam na 6. dubna k tomu balíčku. Děkujeme za pozornost. On free flow data, data ownership